Dear colleagues, uh, dear co-chair, kolegové, pane, pane spolupředsedo, eh, poslanci a poslankyně národních eh, parlamentů, že vás vítáme jak v, naší sněmovně, tak na tomto zasedání eh, líbe a na této společné skupině za Evropský parlament, Estonský parlament, je nám ctí vás přivítat na tomto prvním zasedání eh, z této skupiny. Více než 70 eh, poslanců z národních parlamentů je zde dnes zastoupeno. Eh, zastupují 27 členských států Evropské unie. Toto dnešní zasedání je skutečně nebývalé v tomto sále a představuje nejenom, je výrazem nejenom zájmu o Europol eh, a významu, kterým přikládáme, ale eh, také z hlediska toho, že se tu združují eh, usilovně pracující poslanci národních parlamentů a Evropského parlamentu. Parlamentní dohled nad Europolem se začal v této sněmovně diskutovat už před nějakou dobou v rámci eh, konventu a podle článku 88 eh, Lisabonské smlouvy na řízení Europolu eh, se také stanovila pravidla pro dozor nad aktivitami Europolu ze strany Evropského parlamentu a národních parlamentů. A já jsem rád, že dnes plníme tuto tak důležitou roli. Jistě, že dnes jsme zde, jak jsem již zmínil, díky práci Eh, poslanců Evropského parlamentu a také mnohých z vás. A z naší strany to bylo do značné míry také umožněno eh, naším zpravodajem za Europol, pan eh, Diaz, pro Europol, tedy pan Diaz de Mera. A zakotvili jsme to v článku 51 nařízení. Děkujeme panu Diazovi de Mera a celému jeho týmu za to, že jste dnes přispěl k tomu, co tu dnes děláme. Samozřejmě, že mm, dnes eh, nastavujeme je PSG a uslyšíme, vyslechneme projevy eh, klíčových zástupců evropských institucí a povedeme také první výměnu názoru s předsedou řící rady Europoly a JDPS. Ehm, poté začneme diskutovat eh, o pravidlech eh, pro eh, fungování EPSG a prosím, eh, chci upozornit na to, že toto zasedání je vysíláno přes webstream a bude později k dispozici na webových stránkách výboru líbe. A nyní dostane slovo Rival Ike, který vede po, um, delegaci estonského parlamentu na JPSG. E a Měl bych také asi si, že eh, eh, samozřejmě je tu návaznost na zasedání eh, v, v Bratislavě v Dubnu, ale teď dám již slovo zástupci estonského parlamentu, estonské delegace pro JPSG. Prosím. Ano, děkuji, drazí přátelé, kolegové, poslanci, poslankyně a hostující řečníci. Já se jmenuji Rival Ark a jsem členem výboru pro právní záležitosti eh, estonského parlamentu a také předsedám eh, eh, výboru pro bezpečnostní otázky a byl jsem zvolen do estonského parlamentu v roce 2015 po 26 letech služby v policii a v orgánech pro vnitřní bezpečnost a je mi nesmírnou ctí a potěšením vás tady všechny přivítat na této společné události Evropského eh, parlamentu a národních parlamentů eh, tohoto prvního zasedání eh, skupiny je PSG. V nadcházejících dnech budeme mít vynikající příležitost eh, moci hovořit i v našich eh, rodných jazycích, jakožto pracovních jazycích a i to vítám, eh, to nesmírně vítám. A, a, takže je jasné, že je tu souvislost s bezpečností a tom smyslu, že my eh, jakožto politici si uvědomujeme, že eh, ochrana a udržování bezpečnosti je jedním ze zásadních témat, kterými se máme právě dnes zabývat. A eh, příští rok víte, že Estonsko si připomene z té výročí svého vzniku a všechny vás již nyní srdečně zveme do Estonska, ale nyní již k hlavnímu tématu dnešního zasedání. V rámci boje potírání eh, hm, různých hrozeb a mezinárodního zločinu máme k tomu poměrně dobrý soubor nástrojů a eh, e, Europol je velice důležitou součástí eh, této, tohoto souboru nástrojů. Europol má kontaktní um, úřady, kanceláře, v různých členských státech a umožňuje členským státům bojovat proti různým formám zločinu. Po založení, od založení Europolu se hodně z, změnilo ve světě. Změnila se dynamika zločinu, um, čelíme dnes mnohem většímu počtu mezinárodních výzev. A v dnešní společnosti obecně vnímáme to, že zločinnost se přesunuje do kyberprostoru mezinárodní aktivita boje proti těmto eh, druhům trestné činnosti se stala nedílnou součástí naší každodenní práce. A co je také důležité, je ta rychlost, s níž jsme schopni si vyměňovat informace a reagovat na hrozby v různých částech světa. Maximální využití příležitostí, které skýtají informační technologie, jsou v této souvislosti nesmírně eh, důležité, ba přímo zásadní. A klíčovými slovy jsou kvalita a výměna informací. Zejména pokud je o spolupráci mezi našimi eh, databázemi. Přičem samozřejmě musíme zachovat eh, soukromí ochranu eh, údajů. Je důležité najít v tomto správnou rovnováhu ochrany lidských práv a zároveň schopnosti bojovat proti různým hrozbám. Je také zásadní, aby naše parlamenty a Evropský parlament eh, byly na vysoké úrovni, eh, pokud jde o důležitou eh, roli hraje také Soud pro lidská práva a jeho judikatura. Ehm, je tu jedna z příležitostí pro omezení eh, a odbourání bariér v našem zájemném porozumění je právě parlamentní kontrola. Parlamentní kontrola, která jde ruku v ruce s dalšími formami eh, dozoru. A nyní vám nezbývá než již popřát nám plodnou diskuzi. Děkuji moc krát, Rajvo. Tak eh, to bylo s příslovečnou estonskou stručností. Děkuji moc krát. Tak už z tohoto projevu vysvětlo, jaké budou klíčové problémy, o kterých budeme diskutovat při vykonávání dohledu. A teď si vyslechneme další projevy na toto téma. Ještě předtím bych ale chtěl vyzvat pana Augustina Diase de Meru, eh, který, eh, jak víte, byl hlavním zpravodajem parlamentu pro nařízení Europolu, byl zvolen místo předsedou parlamentní delegace eh, v JPSG, tak bych ho chtěl poprosit, aby si po zbytek dnešního odpoledne vzal funkci předsedy tohoto zasedání. As soon as Mr. Diaz de Mera takes the chair, a eh, jakmile pan Diaz Demera eh, si eh, sedne do předsednického křesla, vyslechneme si další projevy a poté bude pokračovat diskuze. Pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové, vážené kolegyně. Úvodem bych vás chtěl přivítat a poděkovat vám za to, že jste přijeli vy zástupci národních parlamentů. A přistoupím hned k věci. Eh, protože jsem zpravodajem pro nařízení Europolu 2006 lomeno 794, což jsem udělal jako první, je identifikovat a prostudovat legislativní rámec. Hovořím o článku 88 o smlouvy o fungování Evropské unie, už se tady tento článek zmínil, a pokud jde o parlamentní kontrolu, což je věc, které, kvůli které jsme tady, tam se stanoví, a říkám, cituji, eh, kontrolní postup aktivit Europolu eh, provede Evropský parlament společně s národními parlamenty. A udělal jsem následující, abych vás mohl informovat. Přišel jsem s návrhem jakožto zpravodaj Předložil jsem eh, první text pro skupinu pro společnou parlamentní kontrolu a to bylo eh, v červnu 2013, byl to pozměňovací návrh číslo 200. Vždy jsem měl eh, velmi nazřetelý názor národních parlamentů, proto jsem uspořádal několik zasedání, abychom o této věci diskutovali. Například 20. června 2013 v březnu roku 2014 a e, kromě toho, že jsem vás e, požádal e-mailem o váš názor, tak e, na radě jsem o tomto jednal velmi intenzivně a dospěli jsme k dohodě ohledně článku 51 nařízení. abychom tedy věděli, čím se tady zabýváme. 88 rok, to je fungování, o, o, o, fungování Evropské unie a potom Evropské nařízení. O nařízení se hlasovalo na plénu 11. května 2016 a vstoupil v platnost 1. května 2016. Eh, 17, tedy rok po odhlasování na plénu Evropského parlamentu, tak aby se posílila legitimita a společenská odpovědnost agentury vůči evropským občanům považuji za zcela zásadní eh, správná implementace eh, správnou implementaci článku 51. Nyní vám řeknu, eh, jak si já myslím, že by to mělo probíhat. Me voy a detener aquí a tady se zastavím, budu samozřejmě pokračovat, protože nejdříve si vyslechneme eh, videa dvou našich hostů, eh, paní McGuinness a také eh, si vyslechneme slova pana komisaře Juliana Kinga, takže až to bude k dispozici, tak můžete prosím pustit video. Eh, dobré odpoledne. Eh, já jsem si vědoma toho, že hovořit k vám přes video není totéž jako hovořit k vám osobně, proto se soustředím být stručná i k věci. Vítáme vás v Evropském parlamentu. Já jsem první místopředsedkyně a mým cílem je prohloubit vztahy s národními parlamenty a myslím si, že dnes my v Evropském parlamentu a národní parlamenty musíme pracovat lépe společně a myslím si, že v mnoha oblastech toho můžeme dosáhnout. Ale dnes samozřejmě se soustředíte na Europol. Opravdu je před vámi obrovský kus práce a budeme pracovat společně. E, já bych chtěla říci, že já, Claude Moraes, Agustín Diaf de Mera, to jsou mý kolegové, se tím opravdu velmi intenzivně zabývají. A naše úloha je, protože jsme byli zvoleni evropskými občany, tak abychom e, dbali e, práv evropských občanů Eh, pokud jde o práci Europolu. Jak víte, všichni mají velké starosti ohledně bezpečnosti a proto úloha Europolu je velmi důležitá a tak to vnímají naši občané. Je ale důležité, aby existovala politická kontrola práce Europolu. Proto jste se dnes sešli v parlamentu a vy začínáte tuto velmi důležitou práci. Tento úkol je velmi komplikovaný a komplexní. Budeme se zabývat velmi obtížnými otázkami, ale to je klíčové. Pracujme společně zde v Evropském parlamentu, vy jako jakožto poslanci národních parlamentů a společně můžeme být eh, silnější. A já doufám, že na obecné úrovni zde v parlamentu a ve vašich členských státech můžeme pracovat lépe společně, tak aby Evropa byla silnější pro naše občany. Eh, järgmiseks eh, ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile. Děkuji vám a já bych nyní dal uh, slovo panu Anveltovi, který je ministrem vnitra Estonské republiky. Uh, vítejte a jsme rádi, že jste přišel mezi nás. Uh, děkuji, Rajvo. Members of European Parliament. Dámy a pánové, vážení poslanci Evropského parlamentu a zástupci národních parlamentů. Rád bych vám poděkoval za možnost k vám promluvit a diskutovat s vámi o významu naší společné agentury pro vymáhání práva Europolu a to v čím dál náročnějším bezpečnostním prostředí. Když se nás občané ptají, kdo hlídá policii, tak si myslím, že odpověď nalezneme v této společné parlamentní dohledové skupině. Doufám, doufám že toto společné fórum také bude vysvětlovat současné bezpečnostní problémy a následné evropské reakce evropským občanům. Všichni víme, že Evropa čelí několika eh, novým složitým bezpečnostním hrozbám, které jsou ze své povahy eh, čím dál mezinárodnější. Pochopitelně eh, to naše občany znepokojuje a očekávají, že Evropská unie podnikne viditelné konkrétní kroky. V uplynulých letech přišlo na zmar příliš mnoho nevinných životů a příliš mnoho životů zničil terorismus. Organizovaný zločin neustále nachází nové způsoby fungování a policejní složky musí mít nástroje a zdroje k tomu, aby reagovali rychle a efektivně. A tato Reakce schopnost je potřeba také pro zločin, který probíhá v digitálním světě, kde se zločinci mohou těšit anonymitě kyberprostoru. Europol hraje zásadní roli tím, že poskytuje sdílené zdroje jednotlivým členským státům. A jeho podpora je zainteresovanými stranami vysoce ceněná. Pro malé členské státy, jako je Estonsko, je e, podpora a e, forenzní expertiza specializovaných jednotek Europolu zejména důležitá. Ale domnívám se, že je neméně důležitá i pro větší členské státy. Spojené království se rozhodlo pro opt-in u nového nařízení e, o Europolu po, Brexi- po referendu o Brexitu. Dánsko má e, řešení šité na míru, e, které umožňuje dostatečnou úroveň spolupráce, včetně výměny operačních dat. V této nové strategii se Europol soustředí na dvě, na dvě základní témata. Přispět e, ke zvládání, k řízení kriminalistických informací v Evropské unii, a poskytnout eh, co nejvyšší eh, operativní sílu eh, na podporu členským státům. Vážení kolegové, dovolte mi zamyslet se nad tím, jak těchto cílů lépe dosáhnout. V oblasti řízení informací pro účely zajištění vnitřní bezpečnosti je třeba vytvořit důvěru mezi zainteresovanými stranami, zabezpečit data a vytvořit interoperabilitu. To zůstává hlavními oblastmi naší práce. Nové nařízení o Europolu dává eh, Europolu prostředky k tomu, aby posílil svou roli eh, jakožto eh, informační úzel evropské kriminalistiky a aby nastoupil cestu směrem k integrovanému řízení dat. Eh, rozsah přístupu eh, koncových uživatelů k datům Europolu bude definován účelem a nikoli systémem. Tím se zvýší efektivita a rychlost zpracovávání dat. Evropská unie eh, také dělá zásadní kroky k tomu, aby Europol získal širší a lepší přístup k relevantním databázím Evropské unie, včetně budoucího systému vstup-výstup a Eurodaku. Pro estonské předsednictví jedním z hlavních cílů je podporovat lepší využívání existujících dat ve všech informačních systémech Evropské unie a dosáhnout interoperability těchto systémů. Rád bych složil kompliment Europolu za úsilí, které už vyvinul v ohledu interoperability. A domnívám se také, že všechna doporučení eh, expertní skupiny na vysoké úrovni pro interoperabilitu zůstávají relevantní. Europol by měl zdvojnásobit eh, své úsilí o úplné využívání existujících přístupových práv pro konzultační účely do systému SIS, VIS a Eurodac. Právě tak musíme proskoumat a podporovat synergie mezi daty Europolu a ostatními systémy, zejména SIS. A musíme pokračovat v hodnocení eh, proveditelnosti eh, začlenění dat Europolu do nových řešení interoperability. Europol může přinášet přidanou hodnotu propojováním různých informačních toků, které jsou nutné k boji proti eh, ter- terorismu, pašování migrantů a další závažné trestné činnosti. Například e, návrh o ETIAS e, počítá s důležitým úkolem Europolu, kterým by bylo utěsnění mezer v bezpečnostních kontrolách bezvízových cestujících. Samozřejmě je také potřeba, aby členské státy systematicky sdílely policejní informace s Europolem podpůrné služby, které Europol poskytuje na podporu vnitřní bezpečnosti Evropské unie, mohou být pouze tak kvalitní, jako jsou vstupní data od orgánů členských států. Dámy a pánové, eh, přidal bych ještě několik myšlenek o eh, druhém strategickém cíli Europolu, kterým je poskytování operativní podpory členským státům. Rok 2017 je důležitým rokem evropského politického cyklu pro organizovaný eh, zločin a závažnou mezinárodní trestnou činnost. Eh, tento politický cyklus umožňuje zacílit na klíčové hrozby, a to koordinovaně a strukturovaně. A probíhají přípravy eh, na nový cyklus v aktivní spolupráci s členskými státy. Rada vyhlásila prioritní oblasti trestné činnosti, to bylo v květnu, a zdůraznila nutnost posílit spolupráci napříč prioritami, jako je boj proti financování zločinu a praní špinavých peněz, e, usnadňování e, zabavování aktiv a boj proti podvodům s doklady. E, kromě toho rada zdůrazila, zdůraznila důležitost intenzifikace a zlepšení spolupráce s třetími zeměmi včetně důležitých eh, zdrojových a transitních zemí u různých priorit trestné činnosti a u mezinárodních organizací. Domnívám se, že toto je zásadní, chceme-li dosáhnout požadovaných výsledků. A musíme pokračovat ve vyjednávání eh, dohod o operativní spolupráci s klíčovými partnerskými zeměmi. Rada také zdůraznila, jak je důležité eh, ponechat eh, určitou míru flexibility na řešení nečekaných eh, nebo vznikajících ohrožení evropské vnitřní bezpečnosti. Analýzy trestné činnosti a terorismu v Evropské unii jsou jedním z klíčových úkolů Europolu. A měli bychom co nejvíce využívat kvalitní strategickou analýzu, kterou Europol je schopen poskytovat. Vážení kolegové, posláním Europolu je podporovat členské státy v prevenci trestné činnosti a v boji proti všem formám závažné mezinárodní a organizované trestné činnosti a terorismu. Aby Europol mohl plnit tento úkol, členské státy musí poskytnout jasné pokyny eh, ohledně toho, jaké jsou jejich potřeby a očekávání. A Europol eh, musí být i nadále flexibilní a musí být schopen eh, přizpůsobovat eh, své produkty a služby podle potřeb. K tomu je potřeba kvalitní dialog a průběžné hodnocení výsledků. A doufám, že naše dnešní rozprava k tomuto cíli přispěje. Na závěr bych chtěl vyjádřit svou spokojenost s tím, že správní rada e, provedla předvýběr několika silných kandidátů na funkci nového ředitele Europolu. Rozhodnutí je třeba učinit e, v velmi blízké budoucnosti. A já pevně věřím, že naplno využijeme e, nový transparentní a inkluzivní proces výběrového řízení. Děkuji vám moc krát a přeji vám hodně zdaru. Muchas gracias. Děkuji vám. Pane ministře, a nyní dáme slovo panu komisaři Julianovi Kingovi. Je to komisař Evropské unie pro bezpečnost a promluví k vám také prostřednictvím videa. Prosím. Thank you for your invitation. Děkuji za vaše pozvání, za možnost eh, vás oslovit. day. Uh, I'm sorry I can't be there in person. Omlouvám se, že nemohu být um, ne přítomen na vašem zasedání osobně, ale chtěl jsem se s vámi podělit o uh, několik, uh, několik názorů a myšlenek. Vnitřní bezpečnost zůstává i nadále uh, vnitrostátní odpovědností, ale stále více jsme si vědomi, uh, hodnoty aktivní role, kterou může sehrát i Evropská unie. Konec konců um, ty hrozby jim štělíme, nerespektují žádné hranice a v mnoha ohledech jsou to společné hrozby a daleko lépe jim čelíme, když uh, proti nim uh, stojíme rovněž společně a e, využíváme Europol stále více a více. Centrum proti terorismu poskytuje operační podporu členským státům i při vyšetřování jako ty, které následovaly po útocích v Paříži či v Bruselu. Europol e, prokázal, že je schopen používat operační data a finanční stopy k tomu, aby poskytl lepší obrázek finanční, teroristické sítě. A členské státy sami řekly, že to shledávají velice užitečným. Europol hraje důležitou roli eh, z hlediska oznamování eh, teroristického obsahu online, aby bylo možné ho eh, co nejrychleji zablokovat. Rovněž při detekci kyberzločinu, protože kyberhrozby rovněž nerespektují žádné národní hranice. Třeba útok WannaCry, který um, který eh, byl detekován ve více než 150 zemích. A kybercentrum eh, Europolu pomohlo řadě členských států eh, vypořádat se s těmito útoky rostoucí odpovědnosti a pravomoci Europolu musí jít eh, ruku v ruce s větší odpovědností. Takže nové nařízení o Europolu dává více pravomoc, eh, pravomocí Evropskému parlamentu, ale také národním parlamentům dává jim možnost eh, dohledu nad aktivitou Europolu. Váš dohled posílí transparentnost práce Europolu, posílí jeho odpovědnost a legitimitu. Budete moci poskytnout eh, jakousi politickou úroveň vedení činnosti Europolu a monitorovat jeho činnost, včetně dopadu na práva svobody a ochranu údajů. Takže váš dohled a kontrola by měla pomoci Europolu pomáhat národním orgánům řešit ty nejzávažnější hrozby, jim štělíme. A já vám přeji hodně zdaru při plnění této role dohledu a kontroly a těším se na naši další spolupráci v příštích dnech. Děkuji eh, za pozornost. Bueno, gracias al comisario. Děkuji panu komisaři. A než začneme diskutovat o článku 51, uděláme maličkou eh, změnu zde na pódiu. Prosím, pan eh, Parvaka, eh, pan Perkna a pan Butarelli, prosím, pojďte sem. A chtěl bych opravdu velmi srdečně poděkovat panu Anveltovi, panu ministrovi za jeho vystoupení. Děkuji vám. Butarelli je Pane Butarelli, prosím. Eh, Děkuji. Zatímco přijde pan Butarelli, eh, který je evropským inspektorem pro ochranu údajů, Eh, budu pokračovat já a navážu tam, kde jsem skončil a pokusím se vám vysvětlit, eh, v čem spočívá článek 51, který je eh, tedy tím, z čehož vycházíme. Pokud je o článek 88 ze smlouvy o fungování Evropské unie, kontrola bude provedena dvěma aktéry a za stejných podmínek. Na jedné straně Evropský parlament, který je spolu zákonodárcem společně s radou a na druhé straně eh, soubor národních parlamentů. To, že jsou národní parlamenty početně důležitější, to neznamená, že by měli převahu nad Evropským parlamentem. K článku 51 Evropský parlament a národní parlamenty společně určí organizaci a vnitřní řád eh, skupiny pro společnou parlamentní kontrolu v souladu eh, s článkem 9 protokolu číslo 1. S cílem dospět eh, ke konzenzu, k dohodě mezi námi, ohledně nejzákladnějších eh, otázek skupiny pro společnou parlamentní kontrolu, to znamená určení členů, početné složení, předsednictví, místo, kde se budou konat schůzky a počet schůzek, eh, tak jsme eh, zaslali dotazník všem národním parlamentům a komorám a Evropskému parlamentu. Bylo to 23. září minulého roku. Odpovědi na tento dotazník jsme dostali od 25 členských států a od samotného Evropského parlamentu. Na základě těchto odpovědí pracovní skupina, tedy Slovensko, Lucembursko, Estonsko a Evropský parlament, eh, já jsem byl vyjednávač, jsme připravili návrh, který byl eh, schválen eh, konferencí předsedů evropských eh, parlamentů v Bratislavě 24. dubna tohoto roku. Tento dokument nám posloužil jako základ a potom jsme začali pracovat na postupu. Eh, dostali jsme pozněvací návrhy ze strany osmi zemí. A o těchto návrzích eh, pohovoříme konkrétněji během dnešní diskuze a doufáme, že budeme moci konzencem eh, schválit eh, tyto dokumenty na konci eh, jednání skupiny pro společnou parlamentní kontrolu, tedy na konci té ustavující schůze. Pokračuji s článkem 51. Politický dohled Europolu při plnění jeho úkolů tak eh, toto se provádí tak, že budeme žádat, aby eh, k nám přišli různí aktéři. Za prvé eh, předseda správní rady, nyní je to pan Prit Perkna. Dnes je zde mezi námi. Jak víte, správní rada je složena zástupcem každého členského státu a potom je tam jeden zástupce Evropské komise. a člen, jeden člen této skupiny se bude moci zúčastnit jako pozorovatel na základě našeho nařízení během schůzí správní rady. Kromě toho, výkonný ředitel, kterého vidím na konci, eh, potom si ho vyslechneme, anebo jeho náhradníci, tedy současný ředitel a tři zástupci ředitele, tedy pro operace a zprávu a pro kapacity. Všichni eh, před, budou moci předstoupit před skupinu pro společnou parlamentní kontrolu na naši žádost, tak abychom s nimi mohli eh, diskutovat o záležitostech souvisejících s Europolem, včetně rozpočtových otázek vy to víte, aniž bych vám to říkal, Evropský parlament je také rozpočtovým orgánem. Navíc organizační struktura a možné vytvoření jednotek a specializovaných středisek, to všechno je v naší pravomoci. Tak jako to byl e, případ Evropského střediska pro boj proti terorismu nebo proti kybernetickému zločinu. Rovněž předstoupí e, před parlament Evropský inspektor pro ochranu údajů, pan Butarelli. Nevím, jestli už dorazil, ale až přijde, tak nám podrobně e, vysvětlí, v čem spočívá jeho práce. Chceme, aby pan Butarelli předstoupil alespoň jednou za rok, tak aby s námi diskutoval o otázkách, které souvisí specificky s osobními údaji, kromě základních eh, svobod fyzických osob. To vše v souvislosti s aktivitami Europolu. Myslím si, že bude velmi zajímavé, aby nám vysvětlil, jak vypadá jeho současná úloha, protože on má pravomoc eh, v této oblasti od 1. května roku 2016. Veškeré pravomoce pana Butareliho Evropského inspektora pro ochranu údajů, eh, toto je v článku 43. Rovněž eh, se budeme moci ptát na eh, víceletý rámec programování Europolu, tak jak je to v článek v článku 12 odstavec 1 nařízení Europolu. A to uvidíte zítra dopoledne. Rovněž budeme moci pozvat i jiné osoby, které považujeme, které budeme požovat za důležité. Zároveň Europol nám, skupině pro společnou parlamentní kontrolu, pošle následující dokumenty. Posouzení rizik, strategické analýzy a všeobecné zprávy o situaci v souvislosti s cíly Europolu. Rovněž výsledky studií a hodnocení, eh, které si Europol objednal. Také informace o administrativních dohodách, které budou přijaté. Také Eh, víceleté plány a roční pracovní plán Europolu. Roční zprávu o, o konsolidovaná roční zpráva o aktivitách. Eh, hodnotící zpráva z pera Evropské komise. Zároveň budeme moci žádat také o jiné dokumenty, které budeme považovat za předmětné, pokud eh, naše skupina pro společnou parlamentní kontrolu to uzná za vhodné. A závěrem vypracujeme závěry kde se bude hovořit o dohledu a politické kontrole eh, úřadu Europolu. Závěrem tím jsem vyčerpal článek, který nám dává společné pravomoci. Ale nesmíme překročit jeho výklad, protože, a zdůrazňuji, nesmíme zabránit nebo klást překážky eh, práci Europolu, která je tak účinná a tak užitečná. Má plnou akreditaci. Musíme být schopni vytvořit mechanismus, který bude operativní a vhodný, tak aby především pomohl nastolit eh, důvěru členských států a občanů v Europol. A závěrem bych chtěl uh, zde zdůraznit eh, text eh, Evropské unie, který předložila komise v červenci o této oblasti. Po 15 letech eh, hodnocení se tam píše toto. Europol jasně prokázal, že se jedná o velkou přidanou hodnotu, včetně schopnosti agentury přizpůsobit se vývoji hrozeb a která poskytuje nové nástroje a nové služby, tak aby podpořila ozbrojené složky v členských státech účinně a efektivně. Pane předsedo, dávám vám eh, slovo, abyste dál pokračoval ve vedení této schůze. Děkuji moc krát, pane Diaz Mera, za velice zajímavý a podrobný přehled a budeme pokračovat eh, podle článku 51 nařízení o Europolu. Jsme pozvali na výměnu názorů eh, Evropský eh, úřad ochrany osobních údajů a místo předsedu správní rady Europolu. Ale ještě předtím bych chtěl říct si několik slov o tom, jak bude naše výměna názoru probíhat a jakou bude mít strukturu. Jak bývá zvykem, slovo dostanou dva členové národních parlamentů a jeden poslanec Evropského parlamentu, a to až do vyčerpání seznamu řečníků. A byl bych rád, kdyby každý, kdo se chce zúčastnit debaty, vyplnil řečnickou kartu, které byly rozdány, a aby ji předal eh, personálu v sále, který eh, předá tyto lístky nám. Vaše žádosti budou zaregistrovány v tom pořadí, v jakém je obdržíme. Chtěl bych také poukázat na to, že toto platí jak pro poslance národních parlamentů, tak pro poslance Evropského parlamentu. Navrhuji, aby každý promluvil maximálně na dvě minuty, ale podle počtu eh, kolegů, kteří si budou chtít vzít slovo, bude možné že budeme muset tento časový limit ještě zkrátit, aby každý, kdo si chce vzít slovo, tak mohl učinit. A nyní dávám slovo panu Prýtu Perknovi, zástupci ředitele správní rady eh, Europolu. Zhruba na 10 minut, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím dodržet čas. Dámy a pánové, drazí přátelé a kolegové, jakožto předseda správní rady Europolu jsem poctěn, že mohu hovořit k poslancům Evropského parlamentu a národních parlamentů členských států na této ustavující schůzi eh, první dohledové skupiny eh, nad Europolem. Jsem velice rád, že eh, předseda Eh, výboru Evropského parlamentu pro občanská práva, spravedlnost a vnitro, pan Claude Moraes a předseda delegace eh, Estonského parlamentu, pan Raivo eh, Aeg, pronesli laskavá slova na úvod. A chtěl bych nejprve říci, že se velice těšíme na práci JPSG v tuto důležitou dobu pro evropskou bezpečnost kdy se patrně začíná psát nová kapitola téměř 20-leté historie Europolu. Chtěl bych eh, učinit tři stručné komentáře ve svém úvodním projevu. Ten první bod se týká kontextu vnitřní bezpečnosti. Žijeme v převratných dobách, kdy členské státy i Evropská unie e, čelí bezprecedentním hrozbám vnitřní bezpečnosti, v neposlední řadě ze strany migrace a terorismu. Máme před sebou e, komplexní a dynamickou bezpečnostní hrozbu, která je ze své povahy přeshraniční a existuje na celoevropské úrovni. Vnitřní bezpečnost je zásadně ovlivněna geopolitikou organizovaného zločinu a terorismu. A a dopady konfliktu na periferii Evropské unie, například v Libii a v Syrii, budou i nadále přiživovat organizovaný zločin a terorismus. Tyto eh, konflikty a také chudoba jsou hlavním faktorem, které eh, nutí migranty k tomu, aby putovali do Evropské unie. Další destabilizace evropského sousedství na jihu a na východě eh, budou posilovat pašeráctví lidí a boj v rámci džihádu, obchod se zbraněmi a tak dále bylo už zdůrazněno v hodnocení organizovaného zločinu za poslední roky, že existují další dynamické faktory, které utvářejí situaci e, na evropské úrovni. Zejména jde o technologie a toky informací. V tomto e, bezpeč... složitém bezpečnostním prostředí zůstávají policejní orgány členských států první linii. Eh, uvědomujeme si, že národní bezpečnost eh, je výlučnou kompetencí eh, každého členského státu. Nicméně chceme-li být efektivní, pak naše reakce na tyto hrozby musí být přeshraniční, musí být obsáhlá a koordinovaná. Potřebujeme, aby členské státy přispívaly k obraně kolektivní bezpečnosti. Jednou z premis bezpečnostní unie je právě to, aby nás spolupráce posilovala a nikoli, abychom byli eh, roztříštění, čímž bychom byli zranitelnější. Eh, Europol je zásadním nástrojem Evropské společné bezpečnosti, který přináší přidanou hodnotu bezpečnostním politikám členských států ve třech prioritních oblastech Evropské agendy bezpečnosti. To je eh, boj proti terorismu a prevence radikalizace, Eh, narušování organizovaných zločineckých sítí a boj proti kyberzločinnosti. Eh, Europol je důvěryhodným a ceněným partnerem eh, národních policejních orgánů, což se projevuje ve výši poptávky po informacích z Europolu a platformách Europolu, které podporují vyšetřování v členských státech. Propojování policejních orgánů umožňuje rychlejší, ale lepší výměnu informací a e, analytická podpora zůstává jedním z hlavních úkolů Europolu. V roce 2016 e, Europol doznal značných změn. E, na základě úspěchů Centra boje proti kyberzločinnosti v roce 2013 byla zřízena další centra pro boj proti terorismu a organizované zločinnosti v loňském roce. A e, Europol e, vyslal hostující e, důstojníky do těchto center a další zdroje se uvolňují k tomu, aby eh, se zvládaly další a další úkoly, především ty, které plynou z maltského implementačního plánu. Jsme vděční za podporu Evropského parlamentu v tomto ohledu. Nicméně rozsah nových bezpečnostních hrozeb si žádá další kroky. Eh, Evropa eh, pracuje na zlepšení svých managementových struktur a nové integrované řízení dat posílí schopnosti produkovat kvalitní data a podporovat členské státy v jejich práci. Celkově e, musíme zajistit, aby příležitosti, které skýtá nařízení o Europolu, které činí z Europolu informační úzel pro výměnu informací, eh, byly eh, efektivně implementovány. Eh, počítáme s tím, že Evropský parlament, respektive PSG, podpoří Europol v tomto úsilí. Tím se dostávám ke svému druhému bodu a sice jak můžeme vzájemně spolupracovat. Článek 88 smlouvy o fungování Evropské unie stanoví dohled nad aktivitami Europolu Evropským parlamentem společně s národními parlamenty. Nařízení o Europolu zdůrazňuje, že je zapotřebí e, zlepšit současný stav, e, usilovat o zvyšší efektivitu a zjednodušené procedury. Je potřeba také e, posílit transparentnost vůči občanům Evropské unie a Eh, odpovědnost. V tomto kontextu je JPSG e eh, hlavním nástrojem na zvýšení transparentnosti i eh, odpovědnosti, kterou Europol skládá. Správní rada Europolu se těší na konstruktivní a plodné vztahy s JPSG. Správní rada eh, zůstává hlavním eh, orgánem, který řídí Europol, takže roli eh, JPSG vnímáme jako externí doplněk k našemu k našim procedurám, našemu fungování. Všichni musíme sehrávat svou roli v tom, aby příležitosti, které skýtá nařízení o Europolu, byly efektivně implementovány. V tomto ohledu nařízení o Europol eh, vytváří rozdíl mezi eh, efektivním dohledem nad eh, prací Europolu, která je úkolem členský, který je úkolem členským státům, a zástupce komise ve správní radě a potom je to dohled Evropského parlamentu a národních parlamentů nad prací Europolu. V konečném důsledku jde o to, aby na Europol dohlížel nezávislý orgán, Eh, nezávislý na agentuře a správním orgánu. Nařízení o Europolu nepředpokládá zastoupení Evropského parlamentu ve správní radě Europolu, ale umožňuje správní radě pozvat pozorovatele jmenovaného eh, JPSG. Článek 14 nařízení o Europolu stanoví, že eh, správní rada může pozvat jakoukoliv osobu, jejíž názor může být relevantní pro diskuze, včetně zástupce JPSG jakožto nevolícího pozorovatele. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych vyzval předsedu eh, výboru Libe, pana Kloda Moraese, a e, zástupce JPSG, e aby se podělili o své názory e, na parlamentní dohled nad Europolem a jeho správní radou a to, co nejdříve, bude-li to možné, tak na příštím zasedání 13. prosince. Jakožto předseda správní rady potvrzuji, že jsem plně k dispozici pro plnění monitorovacích funkcí JPSG za podmínek stanovených nařízením. E, budu tak činit e, transparentně, ale zároveň budu ctít povinnosti e, správní rady, co se týče důvěrnosti a diskrétnosti vzhledem k policejní povaze Europolu. Před týdnem na své poslední schůzi správní rada přijala mnoho ustanovení na posílení transparentnosti a odpovědnosti. Eh, což je doplněk eh, jednacího řádu správní rady přijatého v prosinci loňského roku. Týká se to zveřejňování eh, prohlášení o neexistenci střetu zájmů ze strany členů správní rady a jejich životopisů. Publikace výsledků schůzí správní rady a přístup k dokumentům jsou další aspekty. A jedním z hlavních způsobů, jak posílit integritu, je eh, podporovat transparentnost ve všech ohledech. A to při dodržení legislativy o ochraně osobních údajů. Celkově vzato jsem přesvědčen o tom, že máme stabilní soubor pojistek a záruk pro monitorování adekvátnosti a efektivity eh, pravidel, kterými se řídí Europol. Tato dohledová ustanovení vytvářejí rovnováhu mezi parlamentní kontrolou a efektivitou vymáhání práva. Eh, jak už jsem eh, zdůraznil, v Evropském parlamentu v minulosti, je potřeba vyhnout se riziku, vyhnout se tomu, aby e, dohledová e, agenda vytvářela přílišnou zátěž na Europol což by mohlo oslabit akceschopnost této agentury. A jak už jsem říkal na začátku tohoto projevu, hrozby, kterým EU čelí v roce 2017, si jistě plné nasazení žádají. Naším hlavním cílem by mělo být rozšíření kapacity orgánů spravedlnosti a vnitra k tomu, aby úspěšně podporovali eh, svobodu a spravedlnost v Evropské unii. A na závěr bych chtěl ještě stručně zmínit, co považuji za hlavní priority estonského předsednictví do 21. prosince 2018. Musíme eh, se vynasnažit, abychom co nejlépe využili příležitosti, které nám skýtá nařízení, zejména pokud jde o správu informací. Data se generují eh, v bezprecedentním objemu, vzhledem k tomu, že jsme v čím dál digitalizovanějším prostředí a eh, policejní komunita musí zvýšit rychlost zpracovávání a třídění relevantních informací, což je zásadní v boji proti mezinárodnímu zločinu a terorismu. Nařízení o Europolu eh, požaduje posílit předpisy pro ochranu osobních údajů a e, mít na paměti specifika e, zpracovávání osobních údajů v policejním kontextu. Je proto zapotřebí, aby e, pravidla pro ochranu osobních údajů byla autonomní a aby byla konzistentní s dalšími ustanoveními platnými pro policejní spolupráci v Evropské unii. V tomto kontextu správní rada už zahájila plodnou spolupráci s Evropským úřadem pro ochranu osobních údajů s panem Butarelim a to na zasedání správní rady volby 3. října. Dále se musíme postarat o to, aby nové struktury a schopnosti Europolu a probíhající iniciativy eh, byly dostatečně začleněny eh, do organizace a aby přinášely přidanou hodnotu. Eh, to se týká zvládání transformace Europolu a jeho přípravy na případné nové úkoly. Za třetí, musíme spojit své síly v čím dál komplikovanější institucionální situaci rolí správní rady je poskytovat strategické pokyny eh, Europolu, eh, a to v souladu s politickými rozhodnutími eh, rady a v souladu s parlamentním dohledem. Pro správní radu je zásadní, aby Europol byl stále tak úspěšný jako dosud. Značná výhoda správní rady spočívá v jejím potenciálu vytvořit rovnováhu mezi politickými prioritami a operativními potřebami a požadavky eh, národních eh, policejních orgánů. A to se týká jak vnější činnosti, tak výměny informací. Správní rada musí fungovat jako facilitátor na různých úrovních rozhodování, což lze nejlépe pomocí dialogu a konsenzu mezi členy správní rady společně s dalšími stakeholdery, jako je JPSG. E a závěrem eh, bych chtěl bych chtěl zdůraznit, že úkolem správní rady je, aby eh, Europol i nadále poskytoval rozšířenou podporu policejním orgánům členských států. Eh, chápeme se jako partneři eh, JPSG a máme před sebou společné výzvy, jako je dosažení stability, konzistentnosti a kontinuity Europolu v prostředí, které se velice rychle mění. Děkuji vám moc krát za pozornost. Eh, suur tänu, härra Pärkna ja nüüd on meil... A nyní dalším řečníkem bude pan eh, Butarelli, inspektor ochranu údajů a já vás laskavě žádám, abyste omezil svůj příspěvek na 10 minut. Prosím, máte slovo. Pane Dias Demera, Žení eh, poslanci a poslankyně eh, Evropského parlamentu, národních parlamentů je mi povinností, ale zároveň ctí být zde na vaše pozvání na tomto prvním zasedání společné dohledové skupiny. Jak víte, Lisabonská smlouva transformovala oblast eh, policijní spolupráce v trestních otázkách do za hlavní, jedné z hlavní eh, otázek evropského práva. A dává, eh, má nyní tedy závazné dopady z hlediska listiny základních práv, ale také podle článku 62 smlouvy o fungování Unie pětuje právní základ pro silnější celoevropské právo na ochranu osobních údajů ve všech oblastech evropské politiky, včetně uh, eh, soudně um, justiční spolupráce, eh, policejní spolupráce v trestních otázkách. A má role můj eh, úřad i nadále je připraven poskytovat proaktivní informace a nadále zajišťovat, aby e- aktivity Europolu, případně i dalších eh, policejních a justičních orgánů, jako je třeba Eurojust, a, nebo e, Evropsk, úřad Evropského státního zástupce, aby plnili základní práva, jejichž je e, ochrana údajů základní součástí. Nařízení o Europolu, jak správně připomněl pan Dias e, Demera, v podstatě sladuje Europol s Lisabonskou smlouvou, posiluje práva na ochranu osobních údajů a zajišťuje, aby každý jednotlivec měl právo předkládat stížnosti nám, eh, jakožto nezávislém eh, orgánu na ochranu údajů, jejichž rozhodnutí jsou podrobená justičním rozhodnutím. A nyní eh, právě od 1. května je právě Europol podrobené DPS. Rád bych upozornil na hlavní dif- rozdíly oproti předchozímu dohledovému režimu z hlediska ochranu, ochrany údajů, kdy tehdy eh, to dělal společný orgán sestávající se, eh, orga, se zástupců národních orgánů na ochranu eh, údajů. Nyní máme dohled, který je zajištěn skutečně nezávislým orgánem s vy, vymácími pravomocemi. A konečně jsme také soudně zodpovědní. Vzhledem k tomu, že vůči našim rozhodnutím je možné se odvolat před soudním dvorem. Takže EDPS je do určité míry také, Dalo by se říct politicky odpovědným orgánem. A proto jsem právě dnes zde. Ale nejsme samozřejmě sami. E, národní orgány na ochranu osobních údajů jsou nadále e, zapojeny do e, spolupráce a do rady pro spolupráci, která byla založena náš jednací řád byl eh, vyhlášen 14. června na zakázím jednání a nejsme jenom eh, členem, ale eh, zároveň také zajišťovatelem sekretariátu této kooperační skupiny. A samozřejmě, že přitom spolupracujeme s, s Evropským parlamentem, národními parlamenty, které zajišťují kontrolu Europolu. E, jaká je naše role v měnícím se prostředí? Jistě musíme nastavit správnou rovnováhu mezi bezpečností a soukromím, a to s ohledem na specifičnost zpracování dat. Takže z naší perspektivy myšlenka bezpečné a otevřené Evropy může, se může stát realitou jedině tehdy, budeme-li schopni zajistit minimálně dvě věci operační účinnost v boji proti zločinu, který má stále širší přeshraniční dimenzi, a dále ochranu základních práv a svobod jednotlivců. V tomto kontextu mi dovolte citovat komisaře Timmermanse, který ve několika kontextech řekl, ochrana údajů je něco, co lze velmi snadno eh, nastavit. Ne špatně, ale my to musíme nastavit správně. A musíme e, učinit pořádek v našich režimech ochrany údajů. To není něco, co je fajn udělat, ale co je nezbytné udělat. A v tomto ohledu jsme připraveni posílit růz, různé bezpečnostní e, prvky e, a jsme velmi otevření nové kapitole o dohledu. Připravili jsme naše procesy a naše zdroje tak, abychom mohli provádět účinnou ochranu fungování Europolu a samozřejmě eh, také, abychom mohli eh, radit Europolu a celému společenství při nastavování takových eh, pravidel na bezpečnostních doložek. Takže máme dokonce i vyčleněný specifický tým pro Europol, který pracuje v synergii s dalšími týmy naší instituci, ty, které se zabývají konzultacemi a to v zájmu zajištění expertízy a konzultací ve všech relevantních oblastech. Při výkonu naší dozorčí, eh, naší role eh, inspektora eh, údajů na, pro ochranu údajů jsme již mm, provedli celou řadu úkonů včetně toho, že jsme vyslechli stížnosti od subjektů, které měly za to, že Europol nesprávně zacházel s jejich daty. Dále jsme eh, Europolu dali určité pokyny ke správnému řešení situace a kromě toho inspekci, jsme pro, inspekci, kterou jsme prováděli ve spolupráci s národními orgány, eh, to bylo v prosinci. A mohu vám říci ještě podrobněji samozřejmě, když bych zmínil naší vizi toho, co, o čem by ochrana údajů v praxi měla mm, být v Hágu, což je vlastně tři hodiny odsud a také v, v Montoje, což je náš úřad tady v Bruselu, můžete říci, můžete se zeptat, jakým způsobem provádíte dohled v praxi. Velmi rád bych si s vámi vyměnil informace o ochraně osobních údajů. Velmi dobře rád bych pak vyslechl eh, vaše komentáře, případně otázky. Stručně se zaměříme na tři klíčové otázky a omlouvám se, jestli budu přitom používat jakýsi eh, žargon ochrany osobních údajů. Jednak odpovědnost. Europol nyní z hlediska ochrany údajů je pln, plně odpovědní a transparentní jakožto mezinárodní organizace a jakožto EDPS se budeme samozřejmě opírat o princip odpovědnosti, který je v jádru té reformy, která má být uplatněna eh, čl, všemi členskými státy, všemi institucemi a všemi orgány Evropské unie i v oblasti justiční a policejní spolupráce. To znamená, máme přístup založený na riziku, a Europol i další eh, eh, ochránci údajů by měli eh, mít dostatečnou dokumentaci zpracování údajů, tak jak je prováděna, což pak pomáhá při kontrole z hlediska politik, datových toků, různých IT nástrojů, integrovaných, případně i dozorčím orgánem. Ale také je důležité vyhodnocování rizik. To znamená, že je potřeba lépe vyhodnocovat rizika eh, u jednotlivých datových subjektů, musí, je, je potřeba jít déle, hlouběji z hlediska eh, hodnocení ještě před zahájením zpracování údajů. Zejména u těch, které jsou považovány za rizikové z hlediska práv jedinců. A my v rámci DPS máme za to, že tyto základní kroky plně platí pro Europol a spolupracujeme s eh, eh, úředníky pro ochranu osobních eh, údajů v rámci Europolu na implementaci tohoto přístupu. Dovolte mi ještě upozornit, že role místního Eh, existuje také eh, role místního eh, představitele pro ochranu osobních údajů, která je, který je zásadní z hlediska identifikace rizik a který by měl být managementem zapojen do jakýchkoliv dalších projektů, aby ochrana údajů byla součástí již nastavení všech projektů. Kromě toho, ta funkce ochrany údajů je taky, také to hlavním bodem kontaktu pro občanu, občany to znamená, aby eh, to, to jsou ti lidé, kteří vědí, co se děje a jsou tím eh, jakýmsi rozhraním mezi Europolem a námi. Samozřejmě, že spolupracujeme i s národními orgány, bilaterálně, když řešíme stížnosti, nebo multilaterálně v eh, prostřednictvím té rady pro spolupráci, kterou jsem již zmínil. Již jsme zorganizovali druhé zasedání, které se uskuteční 16. listopadu na prvním zasedání jsme měli možnost zvolit eh, nové vedení a schválit také náš jednací řád. A v tomto duchu spolupráce jsme nastavili také další kroky, jako jsou například některé dodatečné inspekce naplánované již na příští týden. Čak, takže, když to schrnu, tak eh, fungujeme na základě kontinuity, ale přitom vytváříme také nové kontrolní strategie. Chceme se lépe přizpůsobit výzvám nového právního rámce. Chápeme, že je důležité, aby se Europol rychle přizpůsobil a aby byl skutečně na čele technologických inovací. Musíme si všichni být vědomi toho, že také eh, kriminalita neustále eh, využívá jakýchkoliv mezer, který ehm, se jí, jí objeví a my musíme tudíž tyto nástroje zvládat. Zároveň ochrana údajů by měla být technologicky neutrální a neměla by záviset nebo trpět nějak těmi použitými technikami. Proto bychom rádi dali praktickou odpověď na konkrétní otázky. Co znamená eh, splnění požadavků přiměřenosti? Dále, co to znamená zpracovávat eh, údaje spravedlivě a eh, legálně? To jsou všechno věci, které si, které si vyžadují určité přeskumy a audity. A nyní závěrem bych ještě připomněl, co jsme vlastně dělali v loňsk, v uplynulých pěti měsících v loňském roce. Takže náš eh, tým pro dozor na Europolem má, je doprovázen také eh, úředníky eh, v právní oblasti a IT oblasti. Pravidelně se setkáme, setkáváme s příslušnou jednotkou na Europolu a s dalšími zaměstnanci Europolu, kdy řešíme případné nové projekty a i některé předem předjednané otázky. Zatím jsme měli dvě zasedání 10. července, 25. září a plánují se i další. Za pět měsíců jsme dostali dvě stížnosti zatím, jedna byla nepřístupná, další se zpracovává. Kontaktovali jsme příslušné národní orgány a opět jejich, eh, eh, na jejich reakci se zatím čeká. Ale nejdůležitější naše aktivita se týká se stanoviskem, které jsme e, přijeli ohledně těch pokynů pro zpracování údajů, což je jeden z pilířů praktického zpracovávání dat na Europolu. My poskytujeme připomínky k prvnímu návrhu a byl jsem minulý týden přizván na první zasedání vlastně hned po vydání našeho stanoviska ze strany předsedy eh, řídící rady a eh, mohu říci, že, se, že vyhověli našim požadavkům. Takže závěrem samozřejmě eh, vzhledem k tomu, že v této oblasti spravedlnosti, svobody a vnitra je nutné do značné míry zohlednit nové požadavky a my jsme důležitým aktérem respektování práv a svobod, snažíme se být na čele účinné implementace tohoto principu v policejních a soudních aktivitách, a to samozřejmě přístupem šitým na míru konkrétním potřebám. E, takže je to strukturální součást evropského právního systému a proto bychom e, rádi nadále spolupracovali na úspěšné spolupráci s vámi i se všemi dalšími relevantními institucemi a Eh, kompetentními orgány. Děkuji vám za pozornost. Bueno, muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát. Pane Parkno a pane Butarelli, my jsme si poslechli vaše příspěvky, příspěvky s velkým zájmem, tedy vystoupení předsedy správní rady a také příspěvek Evropského inspektora pro ochranu údajů. A nyní začneme s diskuzí ohledně tedy tom základu, o kterém jsme hovořili. A ohledně článku 51. Slovo o, eh, dáme vždy střídavě poslanci, eh, dvou poslancům z národních parlamentů a potom jednomu evropskému poslanci, dokud nevyčerpáme seznam řečníků. Potom budeme hovořit o nařízení. A kdo z vás to neví, já vás mohu uklidnit v tom smyslu, že tam je pouze šest článků Ehm, je to pružný článek a jednoduchý, toto nařízení, a e, zohledňuje veškeré pozměňovací návrhy. A nyní jako první žádá o slovo Ketiros Nikos z Kypru. Prosím, máte slovo. E, kde jste? Prosím, e, můžete se posadit. Děkuji vám. Eh, co se týče eh, politického eh, dohledu, tak takto zvyšujeme možnost bojovat proti terorismu a kybernetickému zločinu, aniž by se omezovala lidská práva. Co se týče odborných záležitostí, tak jak o tom hovořil pan Perkne, Perkna, který je předsedou správní rady. Já bych chtěl vědět, jakým způsobem bude spolupracovat ze eh, eh, zástupci eh, skupiny pro společnou parlamentní kontrolu pokud je o účast na zasedáních správní rady. Vy jste řekl, že toto bude, bude-li to nutné či potřebné. A ještě bych chtěl vědět, jaké je to hledisko pro eh, eh, pozvání zástupce Národního parlamentu na zasedání správní rady. Dobře. A tak, abychom eh, tuto diskuzi trošku spružnili, budou tři odpovědi, tři otázky a tři odpovědi. A vždy, když vystoupíte, řekněte, na koho je dotaz namířen. A nyní má slovo paní Tyren Olga z Belgického senátu. I'm here. Jsem zde. Děkuji vám, Děkuji vám pane předsedo. Já chci samozřejmě poděkovat za skvělé informace, které nám byly sděleny, pokud jde o článek 51, ale také za tu poznámku ohledně toho, že my jakožto poslanci národních parlamentů samozřejmě musíme rovněž dbát na účinnost eh, odpovědí těch jednotlivých instancí, ale také transparentnost a pochopitelně je tu i důležitost citlivosti těch z hlediska občanů samotných hmm, a jinak jakkoliv by byla skvělá, ta práce by byla k ničemu, pokud by se netěšila důvěře našich občanů, to by bylo velice škodlivé. Kromě toho jste řekl, že je těžké najít rovnováhu mezi zájmy našich spoluobčanů a eh, tudíž otázka, kterou bych chtěla jenom velmi rychle položit, se týká toho, do jaké míry, v jakých lhutách ty kontroly budou promíhat a jakou formu budou mít abychom mohli informovat naše příslušné národní orgány a abychom jim mohli dát ty potřebné eh, záruky, eh, které jsou potřeba k eh, dodržování těchto pravidel práva, to znamená, jaká je ta nejlepší forma komunikace těch požadavků, které tu máme jakožto poslanci. Děkuji. Děkuji vám, paní. Padly tady eh, tři dotazy. Ne? Eh, paní Činiči z Evropského parlamentu. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát našim hostům, panu Perknovi a panu Butarelimu, za to, že přišli mezi nás. Úvodem bych chtěla říct si že je pro mě zcela zásadní, aby existovala transparentnost a abychom eh, mohli bojovat proti přeshraničnímu eh, zločinu, ale vždy chránit osobní údaje. Jak bylo řečeno, je potřeba konsolidovat důvěru evropských občanů v naše instituce. Nicméně chtěla bych eh, se konkrétně zeptat pana Butareliho. Eh, bylo řečeno, že velmi závažné trestné činy přeshraničního dosahu, eh, zahraniční bojovníci a další, obchod s lidmi a tak dále, to jsou eh, trestné činy, které probíhají v rámci Evropské unie, ale také mimo Evropskou unii a jakmile se podepíšou dohody operativní se třetími zeměmi, tak až budou tyto dohody o spolupráci existovat, jakým způsobem se uplatní nový právní rámec, eh, na kterém se zakládá nařízení Europolu, jakým způsobem se to naváže na legislativu o ochraně osobních údajů v těchto zemích vzhledem k našim evropským normám a jaký dopad může mít nařízení na dohody o spolupráci s třetími zeměmi. Eh, děkuji vám, paní Činiči. A nyní eh, naši eh, hosté, předseda správní rady a inspektor můžou zareagovat na tyto tři dotazy. I will now continue já budu hovořit svojí mateřštinou. Eh, děkuji za kyperský dotaz. Já se pokusím být stručný. Eh, co se týče eh, článku 14 odstavec 2 nařízení o Europolu, tak tam se hovoří o tom, že správní rada může pozvat někoho na, zase, na schůzi správní rady, ani, aniž by měli hlasovací právo. A e, to se týká e, členů skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a e, tyto osoby budou vybrány skupinou pro společnou parlamentní kontrolu. My můžeme flexibilně se rozhodnout to, ohledně účasti členů vaší skupiny. A moci spolupracovat. E, e, v říjnu e, bude v říjnu se o tom diskutovalo na zasedání správní rady a bylo řečeno, že přítomnost členů skupiny pro společnou poradní kontrolu může být předmětná, třeba co se týče víceletého pracovního programu Europolu. a my eh, doufáme, že eh, budeme mít eh, diskuzi s oběma spolupředsedy JPSG. Pro nás je toto důležité, protože potřebujeme vědět, jakým způsobem by tato účast mohla probíhat. A co se týče zprávy Europolu, Eh, tak eh, musíme si uvědomit, že je potřeba zde zohlednit eh, povahu bezpečnostní těchto zasedání, důvěrnost informací. V článku 51 nařízení se hovoří o tom, že Europol, správní rada poskytne dokumenty je PSG, ale samozřejmě za předpokladu důvěrné povahy informací. A naše samozřejmě práce je předmětem potom eh, kontrolu, kontroly. Eh, děkuji vám a nyní dotazy, které byly pro pana Butariliho. Abych odpověděl na tu první otázku, tak bych chtěl říct, že zcela sdílím vaše obavy. Eh, ochrana osobních údajů je součástí transparentního přístupu a proto úkolem transparentnosti je také ujistit lidi, Eh, ohledně zákonnosti a spravedlivosti eh, zpracovávání osobních údajů. Eh, odpověď na vaši otázku zní brzy. Už jsme to udělali a uděláme to v nejbližších týdnech. Europol je nyní subjekt, který sdílí mnoho zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují na další instituce a orgány Evropské unie přestože nařízení, a tím se dostávám ke třetí otázce, eh, předpokládá samostatný režim. Eh, u tohoto samostatného režimu eh, máme šanci předpokládat princip odpovědnosti, který za několik měsíců bude platit i pro ostatní evropské instituce. Jinými slovy, dojde k posunu od ex post kontrolám k ex ante aktivitám. A ty kontroly osobních údajů, které e, Europol musí provádět, e, budou e, platit u jakékoliv otázky u, a bude, bude konzultován ocha, Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud jde o vyhodnocování rizik. A budou dány k dispozici eh, efektivní zdroje, aby mohly být eh, prováděny nezávislé kontroly. Eh, naše otázky musí být zodpovídány v rámci auditu a v pravidelné výměny, výměny názorů, které jsme absolvovali, jsou zatím povzbuzující. A právě tak povzbuzující byla schůze s právní rady minulý týden v Europolu. Eh, ale samozřejmě eh, musíme provádět i eh, kontroly interně, naše vlastní kontroly. A právě to se praví v tom nařízení. Bylo to plánováno a organizováno jakožto jedna z priorit. My jsme Eh, od 1. května eh, dohledovým orgánem a už jsme oznámili inspekci, která bude eh, hotová do konce letošního roku. A musíme čekat na zpětnou vazbu od národních orgánů, protože ta naše aktivita se provádí ve spolupráci s jinými. Právě tak stížnosti jsou důležitým zdrojem informací v případě údajného porušení předpisů porušení bezpečnostních předpisů a tak dále. Takže jinými slovy, e, kontrola neprobíhá pouze e, prostřednictvím našich inspekcí, ale prostřednictvím mnoha dalších vzájemně se doplňujících nástrojů. A ta poslední otázka se týkala e, přenosu dat do třetích zemí. A vy, zákonodárci, jste do nového nařízení o Europolu začlenili princip, podle kterého eh, se data eh, mají přenášet eh, policejním orgánům třetích zemí a mezinárodním organizacím do té míry, aby, nebo pokud tyto subjekty poskytnou adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Takže je jednodušší importovat data od těchto eh, kontaktů a přenos osobních údajů mimo eh, Evropskou unii si podle Lisabonské smlouvy, charty a nařízení o Europolu eh, si žádá určité pojistky. Například z vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud jde o OLAF, tak eh, dohody o administrativní spolupráci ukazují, že efektivní sdílení informací může probíhat, eh, přestože určité pojistky eh, je třeba ještě vytvořit a identifikovat. Takže sekce 2 nařízení o Europolu stanoví rozumný počet různých způsobů a postupů eh, v závislosti na kontextu. Je možné, eh, že celá země bude mít uspokojivý režim eh, ochrany osobních údajů, anebo může nastat situace, jak je to s některými zeměmi, že to platí pouze pro některé policejní orgány, což je v pořádku. Europol tedy může uzavírat dohody o spolupráci. E, tady je role e, komise, e, správní rady a nás. Naším úkolem je kontrolovat rozumnost těchto pojistek. Takže stručně řečeno, já takové obavy nemám. Myslím si, že Europol může i nadále pracovat aktivně a sdílet informace s relevantními orgány třetích zemí a ze zkušenosti s Centrem pro kyberzločinnost víme, že toto centrum je dobrým příkladem. Vzniklo ještě před nařízením o Europolu, nicméně situace je v něm pozitivní. A budeme i nadále pomáhat Europolu eh, identifikovat eh, správnou cestu a to co nejrychleji v závislosti na vyšetřovacích potřebách. Děkuji. Budeme pokračovat tak, jak doposud. Nyní má slovo Karamadi Maritas, z Nacional. Děkuji, ano, já jsem zde. Je to taková dvojí otázka, kterou chci adresovat jednak předsedovi, panu eh, inspektorovi a také eh, předsedovi správní rady. Takže samozřejmě my chceme, pokud jde o Europolu, si klademe otázku, jaké, jakým potížím čelíme eh, při posilování spolupráce policejních sil, eh, posilování společných eh, operačních jednotek, včetně té, té, toho task forceu, která, fraternité, která byla vytvořena na žádost francouzských orgánů v reakci na útoky 2015, která měla sloužit jakýmsi příkladem eh, boji toho, jak by boj proti terorismu společnými silami mohl fungovat. Takže já se chci zeptat, eh, jestli již něco takového existuje a z hlediska eh, kontroleru chci se chci zeptat, jestli podle vás Zatím ta, všechny členské státy optimálním způsobem přispěly k eh, fungování toho stálého systému a pokud ne, tak eh, proč ne? Gracias, señora. Ahora le Děkuji vám. A nyní pan uh, eh, Matič Dragan ze Slovenska, prosím, máte slovo. Za besedo, gospod predsedujoči. Člověkové prvice na jedné in varnost na druhé. Pane předsedo, takže tedy lidská práva na, na jedné straně, eh, bezpečnost na straně druhé. To jsou dvě věci, které by se neměly zájemně vylučovat. Evropští občané by neměli být nikdy nuceni si muset uh, volit mezi eh, nimi, uh, zvolit si buď jedno nebo druhé. Takže já jsem zatím spokojen, že o tom všichni mluví v této skupině pro EPSBG a mám otázku, na ehm, eh, předsedu té ehm, správní rady. Chci se zeptat, jaký bude konečný výsledek eh, toho, té kontroly? Jaký bude ten výstup? Co z toho vznikne? Budou to doporučení, pokyny, požadavky? Pro koho to bude? Momentík. Pardon, estonské předsednictví? Eh, má problémy s eh, tlumočnickým kanálem. Eh, prosím, vyřešte to, než bude pokračovat řečník. Nüüd on kuulda, aitäh. Por favor. Už to v pořádku, můžete pokračovat. Ano, děkuji, pane předsedo. Takže já otázku zopakuju je to eh, otázka směřující na eh, předsedu Rady Europolu. Jaký bude ten konečný výstup toho dohledu eh, naší skupiny? Vzniknou z toho nějaká doporučení, pokyny, požadavky? Pro koho tato doporučení budou a kdo bude zodpovědný za jejich implementaci? A co se stane, pokud tato doporučení nebudou vzata v potaz? Děkuji. Gracias a usted, señor Mati. Eh, děkuji vám. A nyní pan Leonidon z, Kypra, z Kypru. No está? Zdá se, že tu není. Aha. Když pokud to není, tak dávám slovo předsedu správní rady a panu Butarelemu. Prosím. Takže já bych eh, si zaslal jako první eh, a vyjádřil se k některým otázkám a problémům, která vnímáme. Budu to vnímat prismatem eh, terorismu, protože to je jedna z hlavních činností, o kterou Europol jde. Samozřejmě tam kvalita informací, výměna informací je zásadní a to nejen v Europolu, ale také s členskými státy. E, v kontextu toho, co Europol dělá a ohledně našich koncových produktů a co můžeme dát, e, dát členským státům, to samozřejmě do značné míry závisí na informacích, které my dostáváme od členských států, o spolupráci, kterou máme s různými agenturami spolupráci mezi různými eh, orgány civilními a humanitárními a asi bych měl poukázat na výměnu informací, kvalitu informací jedno a jedno z řešení, eh, které se tu nabízí, a to je interoperabilita. Ovšem, abychom vyměňovali informace, musíme nejprve mít nějaké informace k, k výměně. To je ten eh, samotný základ. Další otázka se týkala účetního odbora a toho follow-upu. Jak jsem již sdělil v, v tom svém projevu, tak řízí rada samozřejmě čeká hodně od spolupráce s JPSG. No a můžeme spolupracovat na různých dlouhodobých aktivitách, programech a krocích, které chceme v budoucnu přijmout. pokud jde o to, jaké by měly být výsledkem tohoto dohledu. Tak samozřejmě máme určité postupy, ale dobrý dialog a spolupráce, to myslím, že je i v mnoha případech ještě důležitější. Takže je důležité abychom eh, byli na stejné vlně, abychom spolupracovali mezi radou a JPSG, e No a musíme pracovat ruku v ruce. A pak z toho vzejde eh, samozřejmě prospěch, eh, který bude oboustranný, který bude vzájemný. Měly, měly by ty výstupy vést i k pos, nějakým sankcím případně, po nějakým postihům, no tím si nejsem úplně jist. Pokud se shodneme na společném směřování, pokud budeme mít nějaké společné, společný názor, tak nebudou pravděpodobně zapotřebí sankce. Děkuji. Pane Butarelli, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Co se týče sdílení informací, tak eh, dovolte mi, abych pohovořil jako eh, člověk, který má <clears throat> pracuje v právním kontextu, který se zabývá spravodajskými informacemi. To je věc, o které se hovoří už dlouho. Je potřeba obezřetnosti, opatrnosti, v oblasti eh, sdílení informací, protože to je věc na úrovni eh, členských států, ale i na úrovni mezinárodní. Netýká se to pouze Europolu. Eh, když jsem navštívil Europol tento rok v porovnání s minulými roky, tak jsem zaznamenal značné zlepšení organizace začíná sdílet informace takovým způsobem, co jsme si dříve nedokázali představit. Myslím si, že Europol je na eh, správné cestě dosáhnutí eh, správného přístupu. A co se týče našich eh, doporučení ohledně vodítek k této otázce, tak o tom Europol diskutuje. My jsme doporučili vyjasnit, kdo dělá co a za jakým účelem. A to Eh, může eh, pomoci Europolu tak, aby lépe pochopili, v čem eh, spočívá kontext a potom, jaké má být další užití údajů. Sdílení informací je také pokryto specifickými ustanoveními legislativa Eurojustu, což je i v jiném kontextu A konkrétněji eh, se tím budeme zabývat během příštích let, protože Evropa musí eh, zjednodušit eh, všechny ty úpravy, které souvisí se spoluprací a se soudnictvím. Proto my bychom chtěli zlepšit iniciativy v rámci interoperability Eh, což eh, následuje po vytvoření specifických výborů v rámci Evropského parlamentu. My chceme eh, aby se informace sdílely bezpečnějším způsobem. Potom za druhé, naše doporučení nejsou jenom takovými návrhy. To je ta novinka v porovnání s mm, minulostí, pokud jde o kontrolní orgán Europolu pokud eh, Europol eh, nesplní tato doporučení, tak my můžeme eh, zasáhnout a mm, provést naše pravomoci. A my můžeme oznámit toto jiným institucím, my můžeme uvést povinnost, můžeme zakázat určité operace dočasně a můžeme o tom Eh, informovat eh, vás Evropský parlament, radu a také eh, Soudní dvůr Evropské unie. Ale co se týče eskalace, já doufám, že nebudeme muset nikdy se uchýlit tady k této naší pravomoci a že toho dosáhneme přesvědčením, protože pro Europol je zcela zásadní, aby vztah existoval založený na důvěře. Rob Byrate a e, předseda e, zprávy e, pro úřadu pro spolupráci, tak tato spolupráce funguje výborně a já, jak říkám, jsem přesvědčen, že se tato spolupráce bude ubírat správným směrem. Děkuji vám, pane Butarelli. Náš kolega už přišel z Kyperského parlamentu. Leonido Pariatis, máte slovo? Děkuji moc krát, pane předsedo. A blahopřeji ke skvělé prezentaci obou řečníků. Bylo to velice zajímavé. A chtěl bych položit otázku panu Buterelimu. Pane Butereli, nejprve eh, musím říct, že jsem spokojený s s vaší rozhodností, s tím, jak chcete nastavit rovnováhu mezi bezpečností a soukromím Eh, chcete chránit osobní svobody eh, a brát v úvahu specifika zpracovávání osobních údajů v Europolu v rámci kontroly implementace nařízení o Europolu. A ta otázka tedy zní, jak si myslíte, že vaše práce bude mít vliv na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ohledně dohody mezi Evropskou unii a Kanadou o jmenných seznamech cestujících? Eh, jak můžeme odstranit obavy, které tato dohoda budí. Děkuji vám. A nyní dáme slovo eh, panu poslanci Jaroslavi eh, Paškovi ze Slovenska. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pan předsedající. Mám takovou... Děkuji vám, vážený pane předsedo. Mám otázku. E, Europol e, bude e, jistě vykonávat svou činnost i na území členských států a proto bych se chtěl zeptat, zda budou členové společného parla, par, společné parlamentní bezpečnostní skupiny informováni o aktivních opatřeních na území členských států aby mohli efektivně koordinovat eh, součinnost eh, národních složek eh, s Europolem. Señor presidente del Consejo de Eh, prosím, eh, pane předsedo správní rady, máte slovo, abyste zareagoval našemu slovenskému kolegovi a potom pohovoří pan Butarelli. Uh aitäh, ma saan praegu pigem. Děkuji vám. Tak já bych odpověděl na otázku slovenského kolegy, eh, jestli jsem ji pochopil správně. tak se týkala toho, eh, jaké je povědomí o práci Europolu. Tak eh, samozřejmě Europol je instituce, která má e, styčné důstojníky, kteří jsou vyslaní z členských států a jejich každodenní prací je účastnit se e, různých e, jednotek a jejich aktivit a účastnit se plánování různých operací. A mohu vás ujistit, že všechny členské státy mají zcela aktuální informace o probíhajících aktivitách Europolu. Děkuji vám, pane předsedo, pane Butareli. Pokud jde o jméné seznamy cestujících, tak bych chtěl říci, že eh, Tohle není nic nového, protože Soudní dvůr už mnohokrát zasáhl eh, v otázce eh, principu nutnosti a přiměřenosti, které je potřeba v praxi rozvíjet eh, i s ohledem na jména cestujících. Byla to žádost Evropského parlamentu, která měla odstranit určité pochybnosti o konzistentnosti určitých částí dohody. A soud, soudní dvůr neřekl, Eh, že je vše v pořádku, naopak zdůraznil některé nedostatky a mezery, které je třeba eh, odstranit. Evropský úřad pro ochranu osobních údajů je tak trochu amicus curie u Evropského soudního dvora. Eh, víceméně u každého případu, kdy jde o ochranu osobních údajů, jsme zváni a v tomto případě eh, soudní dvůr eh, považuje naši práci za proaktivní a váží si našich komentářů. Eh, Totež se týká dalších dohod o PNR, případně návrhu dohod o PNR a nařízení, včetně toho, které se týká evropského PNR. Myslím si, že na základě dosavadních zkušeností je třeba usilovat o větší koherentnost a konzistentnost. Všechny tyto systémy jsou velice roztříštěné, protože ta trestná činnost je přeshraniční a proto odpověď musí být globální. A stále ještě nechápu, proč existují různé přístupy eh, podle jednotlivých přijímajících zemí. Je potřeba vytvořit globálnější přístup a zvážit také eh, sdělení Evropského soudního dvora, který nás vyzývá, abychom byli efektivní, ale také, abychom selektivně sbírali a uchovávali uh, osobní údaje. Přitom by bylo možné dosáhnout stejných výsledků jiným způsobem. A proto si myslím, že jsme vlastně na správné cestě. Děkuji vám, pane Butarelli. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo správní rady. A nyní budeme pokračovat eh, v naší práci bez přestávek, protože máme eh, před sebou důležitou práci, eh, pokud je o diskuzi k procesnímu řádu. Eh, prosím, vyplňte si eh, vaše eh, kartičky a odevzdejte to našim spolupracovníkům v sále. My musíme vytvořit náš jednací řád. A víte, že předsedové parlamentu Evropské unie se dohodli na určitých úpravách ohledně JPSG eh, v Bratislavě začátkem tohoto roku. Hovořilo se tam o mnoha záležitostech a z těch závěrů my vycházíme jakožto předsedové a na základě těchto eh, závěrů eh, pan Rajvo Aek a Claude Moraes připravili návrh pravidel a předložili to k vašemu posouzení. E, tito dva pánové se zakládají na zkušenostech z jiných fór, tam, kde se zabývají v rámci Evropské unie parlamentní spoluprací. Ale vzhledem k tomu, že e, PSG není z právního hlediska mezi parlamentní konferencí, tak jak o tom hovořili různí e, řečníci e, v Bratislavě v dubnu minulého roku, tak při přípravě těchto pravidel existovala snaha vytvořit jednoduchý a pružný rámec, který umožní skupině pro společnou parlamentní kontrolu pracovat efektivně, ale zároveň transparentně. Dostali jsme pozměňovací návrhy z Bundestagu, z Německa, od irského parlamentu, eh, ze španělského parlamentu, od francouzského senátu, od chorvatského parlamentu, eh, z Kypru a také z Maďarského národního schromáždění. Pozměňovací návrhy se schrnuly v tabulce, takové korporátní tabulce, která bude výchozím bodem pro naši diskuzi dnes a také zítra dopoledne. Kromě těchto pozměňovacích návrhů eh, předseda pro Evropské zálež- výboru pro evropské záležitosti z Dánska poslal dopis spolupředsedům společné skupiny pro společnou parlamentní kontrolu a tam navrhuje pozměňovací návrh eh, k tomuto jednacímu řádu. Připomínám vám, že Dánsko eh, není součástí nařízení o Europolu, ale bylo pozváno na eh, schůzi skupiny pro společnou parlamentní kontrolu oběma spolupředsedy jakožto pozorovatel. Zástupci Dánska, ať už z Evropského parlamentu či z Dánského parlamentu dostanou za chvíli slovo, tak aby nám představili svůj postoj. Nii, head kolleegid, äh, ka omalt poolt sooviksin välja tuua lausega. Já bych rád v několika větách načrtl návrh eh, týkající se jednacího řádu a i hlavní pozměňovací návrhy v něm. Hlavní o čem se hovořilo na bratislavské konferenci v souhledu s eh, návrhem té skupiny pro spolupráci, je, že článek 51, tedy nařízení o Europolu, má být za, tím eh, základem jsou tam čtyři lidé z každého národního parlamentu a šest z eh, Evropského parlamentu, dva zasedání ročně, druhé zasedání bude vždycky v Evropském parlamentu, první zasedání bude v parlamentu předsednického státu. A oba, eh, obě z, tato jednání budou spolupředsedaná eh, parlamentem evropským a parlamentem předsednictví v souladu s principy parlamentní spolupráce budou pracovními jazyky francouzština a angličtina. Kromě toho jsme také potvrdili princip konsenzu při předkládání různých uh, dokumentů a návrhů. Takže toto je ve stručnosti podstata toho návrhu. Myslím, že jste měli asi možnost eh, si prolistovat ten návrh pokud jde o navržené pozměňovací návrhy, tak eh, bych upozornil na pět bodů, které eh, se těž eh, měly největší pozornosti. Rozhodovací mechanismus, jazykový režim, zmínka sekretariátu a dále myšlenka a, nebo námět ke, ke vzniku určitých podskupin pracovních. Pokud se máme udělat jasno ohledně toho, jaké jsou vaše postoje k tomu, bylo by dobré vyslechnout, tak abychom na nich mohli potom dál pracovat a dopracovat takové pravidla. Para... Eh, děkuji vám mnohokrát, tak abychom Eh, usnadnili diskuzi, řekl bych vám následující. Nejdříve dáme slovo těm parlamentům, kteří přišli s pozněvacími návrhy, tak aby tyto návrhy mohly představit. Proto každý parlament bude mít slovo na tři minuty a potom dáme slovo zástupcům Dánska, tak aby mohli představit svoje návrhy. A to bude také na tři minuty. A závěrem dáme slovo ostatním delegacím a ty, které se to budou přát a také budete mít prostor na tři minuty. Dovolte mi, abych vám připomenul, že během tohoto eh, prvního kola výměny názorů hlavním cílem je vyjasnit si očekávání, která máte a vaše postoje. Připomínám, že zítra se bude konat eh, další jednání o nařízení a bude to od 11 hodin. Já doufám, že eh, tato ustanovení, o kterých hovoříme, že je budeme moci zítra přijmout. Nejdříve dám slovo německé delegaci, která už byla skontaktována a potvrdili nám ano, že chtějí pohovořit. Eh, prosím, máte slovo, německá delegace. Sehr geehrte Herren Vorsitzende, sehr geehrte Vážený pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, chtěla bych poděkovat eh, kolegům z Polkového sněmu, kteří se vyjádřili k jednacímu řádu. Co se týče tohoto výboru JPSG, myslíme si, že to je velmi důležitým eh, krokem pro kontrolu ze strany parlamentu. <clears throat> Spolkový sněm eh, se k tomuto staví aktivně a Eh, přicházíme s několika návrhy, které vám chci nyní představit. Je v našem společném zájmu, aby opravdu dobře fungovala politická kontrola Europolu. Z našeho pohledu je eh, potřeba, abychom vycházeli ze zkušeností ve výměny informací a abychom eh, zlepšili organizační struktury. Proto navrhujeme, aby co se týče obsahu, pokud jde o kontrolu a k trojku, tak aby to vycházelo z ze, eh, z materiálu, které připraví parlamenty. Eh, to by se mělo týkat eh, veškerých závěrů a práce na grémiu, protože co se týče kontinuity kontroly ze strany parlamentu, je to velice důležité. Je důležité, aby vedení probíhalo ze strany dvou spolupředsedů. Co se týče efektivní práce, tak je eh, důležité, aby existovaly také podvýbory, které by se mohly zabývat eh, komplexními otázkami. Týká se to především výměny údajů a potom práce Europolu vůči třetím státům. Je důležité, aby existovala eh, podrobná práce. Je důležité, aby se jejich práce schvalovala. A setkání podvýboru by mohlo být v rámci pravidelných eh, zasedání a je důležité, aby existoval e, také kontakt prostřednictví písemné for, písemnou formou, aby to e, nebyly další zátěže pro náklady. My žádáme o zřízení sekretariátu. E, Eh, které eh, připraví eh, tady tato zasedání a také bude kontaktním místem. Co se týče dokumentů a dotazů pro Europol a návrhy protokolu, to by mělo být součástí práce sekretariátu. A e, tento e, sekretariát by měl poskytovat podporu národním parlamentům a Evropskému parlamentu. Je důležité, aby zde existovala flexibilita pro všechny národní parlamenty, e, tak buď aby byl nějaký spolupracovník třeba v hlavním městě a potom byl vyslán do Bruselu. Vážení kolegové, a zde bych chtěla předat slovo mému kolegovi, který dále pohovoří o názoru Bundestagu. Kolleginnen a Kollegen, Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a e, kolegové, e, účinná kontrola e, si myslím, že je něco víc než výměna informací. Proto se nám zdá důležité, aby se členové kontrolního výboru ptali zástupců Europolu a právo se ptát je jedno z nejdůležitějších nástrojů parlamentní kontroly. A proto v jednacím řádu by to mělo být také explicitně objasněno. Proto navrhuji, aby nezávisle na půlročních zasedáních kontrolního výboru bylo možno klást písemné otázky, protože pouze tak, eh, z mého pohledu, eh, je možné eh, kontrolovat průběžně. Pokud jde o právo klást otázky, tak s tím souvisí také nutné nutné postupy, které jsou možné pouze prostřednictvím vykonávání eh, práva klást otázky, jako jsou například eh, Eh, vyžádání písemných podkladů. Eh, právě tak existence určitých dokumentů eh, může být tomuto výboru zcela neznáma. Vážení kolegové, aby toto grémium mohlo vykonávat parlamentní kontrolu, myslím si také, že by měl být rozšířen jazykový režim, což povede ke zlepšení zpětné vazby kontrolního výboru vůči národním parlamentům. Na tuto zpětnou vazbu cílí také náš pozměňovací návrh na to, aby veškeré podklady k zasedáním byly eh, dány k dispozici jak Evropskému parlamentu, tak národním parlamentu. Jménem kolegů z německého Bundestagu prosím o to, abychom k této debatě o jednacím řádu přistoupili konstruktivně a jsem velice rád, že celá řada pozměňovacích návrhů z národních parlamentů eh, slouží eh, tomuto cíli a myslím si, že na tuto debatu bychom si také měli vyhradit dostatečný eh, časový prostor. Děkuji mnohokrát oběma zástupcům eh, Bundestagu. Eh, potom eh, zareagujeme na vaše vystoupení a řekneme vaše připomínky. A nyní dávám slovo irské delegaci. Dobré odpoledne jsem rád, že to můžeme být v Evropském parlamentu. Jménem irské delegace eh, bych chtěl říci, že děkuji všem, kdo se postarali o to, eh, aby eh, toto úsilí bylo plodné a úspěšné. Zejména tedy děkuji estonskému předsednictví a Evropskému parlamentu. Je důležité, aby bylo naplněno rozhodnutí, které padlo v Lisabonské smlouvě před mnoha lety. E, irský parlament a výbor pro spravedlnost, jehož jsem členem a který tu dnes zastupuji, E, má e, velkou radost z toho, že bude zajištěn patřičný dohled nad Europolem. Máme e, určité obavy a podali jsme několik pozměňovacích návrhů. První z těch návrhů, které jsme podali, se týká řečnického času je názorem výboru pro spravedlnost v Irsku, že lidé, kteří se budou účastnit těchto důležitých schůzí by měli mít dostatek času na to, aby přednesli své argumenty a myslíme si, že eh, správný čas by měl být pět minut a nikoli tři minuty. A byli bychom velice rádi, kdyby tento časový limit byl dáván zejména eh, národním parlamentům, aby mohli argumentovat aby mohli patřičně vykonávat dohled. A právě tak, pokud jde o hlasování, tak irský parlament je toho názoru, že konsenzus, přestože je pravděpodobné, že konsenzu dosáhneme, nebude možný úplně vždy a že by mělo platit pravidlo dvoutřetinové většiny, ale jsme samozřejmě otevření diskuzím a dalším úvahám na toto téma. Domníváme se ale, že Eh, konsenzus není vždy lehké naplnit a má-li parlament efektivně plnit své úkoly, tak pak by se mělo rozhodovat dvoutřetinovou většinou. Právě tak, pokud jde o e, tlumočení a jazykový e, roži, režim, tak já jsem začal svůj příspěvek gaelsky, což je úřední e, jazyk v Irsku. Je to jazyk uznávaný Evropským parlamentem a domníváme se, že všechny jazyky by měly být v tlumočnickém režimu k dispozici ale zase jsme otevření dalším návrhům kolegů. Pak máme ještě technický pozměňovací návrh k návrhu 4.1. Změnit tady eh, slovo eh, from na slovo by. Jsme také pevně přesvědčeni o tom, že zástupci eh, Europolu Eh, by měly, poda- by mít mechanismus strukturovaného podávání zpráv eh, tomuto výboru, eh, což by mělo být zakotveno přímo v jednacím řádu, protože budeme-li tu mít nějakého zástupce, tak standardní praxe by říkala, že by podával zprávy a domníváme se, že by to mělo být formalizováno, že by to mělo být zakotveno přímo v pravidlech. A konečně chceme, aby po dvou letech proběhlo vyhodnocení jednacího řádu, protože ten eh, by se měl neustále měnit a vyvíjet podle toho, jak efektivní bude naše práce. Takže měli bychom mít možnost jednací řád eh, změnit a učinit ho flexibilnějším. Myslím si, že i německá delegace podala pozměňovací návrh v tomto smyslu. Tady jsme ochotní ke kompromisům, ale nechceme dělat kompromisy ohledně e, toho podávání zpráv. To e, si myslíme, že je nesmírně důležité a právě tak pokud jde o řečnický čas, tak nejsme příliš připraveni ke kompromisům. Domnívám se, že když už je někdo eh, ochoten cestovat a zúčastnit se tohoto zasedání, měl by mít k dispozici dostatečný řečnický čas. To je základní princip. A celkově Irsko je malá země, ale bohužel zločin nezná hranic. A Důležitost Europolu je vysoká v boji proti mezinárodním e, zločincům a teroristům a je také zásadní, aby nad Europolem fungoval e, politický dohled. E, myslím si, že tato ustavující schůze by měla být začátkem efektivní demokratické a politické kontroly nad aktivitami Europolu. Děkuji. Děkuji vám, vážený kolego. A nyní dám slovo španělské delegaci ze španělského parlamentu Cortes Generalis. Dobré odpoledne, pane předsedo, Eh, španělský parlament Cortes eh, Generales je eh, velmi rád, že byla vytvořena skupina pro společnou parlamentní kontrolu Europolu, protože my to chápeme tak, že parlamentní kontrola agentury je zcela zásadní, abychom získali důvěru občanů a tak, abychom zefektivnili práci Europolu. To je také důležité. Nejenom, že musíme kontrolovat, ale také musíme pomoci zefektivnit práci agentury, protože bojujeme proti velmi závažným trestným činům, které můžou velmi poškodit naše členské státy. Byli jsme to svědky v případě terorismu. Konkrétně náš eh, pozměňovací návrh se týká práva, které považujeme za zásadní, a to, aby členové této skupiny pro společnou parlamentní kontrolu mohli hovořit ve své mateřštině. Proto je důležité, aby existovala možnost překladu a tlumočení eh, v hostujících eh, parlamentech, eh, pokud se jednání nekonají na půdě Evropského parlamentu. Nejenom je to právo poslanců moci hovořit ve svém vlastním jazyce, ale považujeme za velmi vhodné a účinné, když se sejdou osoby, které byly pozvány, a jsou to eh, odborníci, technici, tak je důležité, aby hovořili ve svém vlastním jazyce, eh, tak abychom eh, dobře a věrně pochopili, co chtějí říci. Víme, že jiné delegace mají stejný názor jako my, že je důležité, aby existovala možnost hovořit eh, jazykem parlamentu a obzvláště tady v této skupině pro kontrolu, protože tady se nejedná pouze o Evropský parlament, ale jsou tady zastoupeny národní parlamenty. Musíme eh, nalézt eh, nějaké řešení, které by toto umožňovalo. Je důležité také samozřejmě mít rozpočet pod kontrolou, ale také je potřeba zaručit práva eh, poslancům a tak, aby ti odborníci, eh, když eh, přichází s technickými informacemi, tak je důležité, aby hovořili ve svém jazyce. Proto trváme na tom, aby se zaručilo právo používat vlastní jazyk. Děkuji. Děkuji vám, milý kolego. Na to také posléze zareagujeme. A nyní dávám slovo francouzské delegaci. Por favor. Děkuji vám. Takže já vám chci poblahopřát k práci odvedené jak estonským předsednictvím, tak výborem Libe Evropského parlamentu. A já se nesmírně těším z toho, že jste se řídili těmi hlavními liniemi, doporučeními eh, národních parlamentů, které se sešly v Bratislavě 23. Eh, dubna loňského roku a 24. že jste zohlednili eh, také doporučení francouzského senátu. To znamená, že jste umožnili účast obou senátů, obou komor parlamentu, protože my máme dvoukomorový systém, samozřejmě při přítomnosti Evropského parlamentu parlamentu a předsednictví. A e, samozřejmě, že je tu náš pozměňovací návrh, e, ale je tu ještě otázka týkající se sekretariátu kontrolní skupiny. Protože ani jeho existence, ani jeho poslání zatím nebylo zmíněno v návrhu nařízení. Abychom e, zajistili účinnost e, společné parlamentní skupiny dohledové, tak by měla být obdařena, čili vybavena sekretariátem, který bude pak realizovat výměnu informací a jednací řád eh, skupiny by měl počítat s takovým sekretariátem z operačního hlediska, aby eh, bylo možné takto zajišťovat komunikaci se jednotlivými Um, um, národními rovinami, mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem, například výborem LIBE. Udělal, učinil bych paralelu mezi článkem 3, 6 jednacího řádu eh, konference podle článku 13, kde se přesně hovoří o Eh, takovém, eh, takovém projektu, eh, takovém uspořádání, což je plně v souladu s pozměňovacím návrhem, na který hm, před chvílí upozornil Bundestag. Takže jenom bych chtěl toto vypíchnout, aby to bylo za to případně v potaz. Děkuji, drahý pane kolego, a nyní dáme slovo kyperské delegaci, poté maďarské a pak vyslechneme komentář Evropského eh, parlamentu, že měli bychom zasvětit více času, obzvlášť eh, o dánské otázce také. Takže já vám pak dám eh, samozřejmě slovo. Takže teď má slovo ovšem kyperská delegace. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. My bychom chtěli um, rovněž ocenit tu velice dobrou práci. Je to skvělý stručný text. Eh, jsou tu návrhy pozměňovacích eh, i z naší strany. A já je, já je eh, popíšu jen stručně v hlavních bodech. Jasné, že ten text musí probrat, musíme zohlednit eh, eh, výhrady všech článek 2.2. Eh, Tam je doplněk 2.3 a změnu v 2.2. Přičem smyslem naší změny pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že tento proces dohledu by měl být interním procesem, tak jak to předpokládá nařízení. Pozvání pozorovatelů by mělo být po rozhodnutí týmu. A mm, momentálně máme dvě skupiny přizvaných osob, státy, které mají více zodpovědnosti. Státy v Ruské unii by měly mít lepší přístup samozřejmě ne, není dobré, aby ten základ tady byl úplně stejný. Další pozměňovací návrh se týká článku 3.2. Doplnění těm dnům zasedání bychom měli říci, že by to mělo vzít v potaz také víceleté programování aby bylo dost času k, um, pro debaty JPSG, aby mohly mít vliv na víceleté um, programování a to by mělo být přijato do 30. Uh, listopadu. Dále. Článek 4. 1e. Který souvisí s um, přijetím rozhodnutí a závěry, kdy my doporučujeme, abychom se řídili eh, příkladem Kosaku, kde se přijímají rozhodnutí na základě koncenzu. To by měl být eh, základ tohoto pozměňovacího návrhu, měli bychom mít takovýto postup, konstruktivní a eh, zdržení se hlasování. Pokud jde o eh, poslední pozměňovací návrh, tak ten se týká článku 452. 452 ještě jednou. Kde chceme doplnit určité eh, časové aspekty, harmonogram, eh, lhuty pro odpovědi poslanců nebo JPSG, abychom um, skutečně dospěli k určitému postupu, protože chceme, aby celé to nařízení bylo opravdu funkční, aby to byl reálný parlamentní dohled. Proto se snažíme najít takovou, takový postup, na základě které by eh, spolupráce BSG byla eh, co nejvíce efektivní. Pokud nebudeme mít jednoznačný postup, tak bude veškerá debata pouze eh, ústní a jenom něco bude písemně, takže bylo by dobré, abychom to měli opravdu eh, písemně jako jasný dokument. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. A nyní dáváme slovo maďarské delegaci, tak jak bylo dohodnuto. Děkuji vám. Pane předsedo, vážení kolegové, maďarský parlament eh, eh, vítá eh, nový rámec pro skupiny pro kontrolu. My si myslíme, že národní parlamenty by měly sehrát aktivní úlohu, tak aby Europol fungoval na základě odpovědnosti. Co se týče Eh, struktury tohoto orgánu, tak musíme nalézt eh, rovnováhu mezi přiměřeností a efektivitou. Máme dva návrhy. A co se týče mimořádných zasedání, my nechceme eh, stanovit přesně nebo eh, vymezit eh, místo konání, ale eh, mělo by se to dělat společně s předsednictvím rady. Co se týče jazykového režimu, maďarský parlament chce, aby se postupovalo v souladu s článkem 7 ze Stockholmu, kde se hovoří o tom, že je pra, musí být zajištěno tlumočení. Bien, muchas gracias. Děkuji vám mnohokrát za tyto tak eh, hodnotné příspěvky. A ještě bych chtěl eh, eh, poděkovat mnohokrát panu předsedovi Morášovi za to, že i když je tady přítomen, tak mi řekl, abych pokračoval eh, v této své úloze. Eh, děkuji ti, eh, Claude. Co se týče fungování, já bych si přál, abyste zohlednili to, co Evropský parlament, konkrétně skupina pro společnou parlamentní kontrolu, v té části Evropský parlament, eh, tedy těch, eh, co ti eh, členové k čemu dospěli ve Štrasburgu. Názory Evropského parlamentu byly v duchu dohody a s cílem vyhovět národním parlamentům, ale hlavně, co tyto názory zaštiťuje, je konsenzus. Já nyní vám řeknu několik myšlenek, ale ty nejsou nějakým způsobem definitivní, ale abyste věděli, co si myslí těch 16 čl- členů, kteří tvoří skupinu pro společnou parlamentní kontrolu. A nyní to udělám podle našeho eh, programu. Ano, dáme, dáme hned slovo našim dánským kolegům. Německo. Zodpovím podle toho, jak jste vystoupili. Pokusím se být eh, stručný, ale hovořit do hloubky. Německo. Trojka. Eh, trojka není spolu zákonodárcem. Skupina pro parlamentní kontrolu je Evropský parlament a národní parlamenty. Ti tvoří tuto skupinu. Pod skupiny. Evropský parlament řekl, můžeme souhlasit s návrhem Bundestagu, pokud jde o podskupiny, ale potřebujeme k tomu další informace. Vysvětlete nám, proč by ty podskupiny byly potřebné v této práci kontroly, což eh, se provádí řádně dvakrát za rok. A pokračuji s Německem. Údaje písemně. Ano, jistě. Eh, to pomáhá poslanci a eh, zároveň je to praktické pro Europol. Sekretariát. To, co řeknu, o sekretariátu, tak to se týká i těch národních parlamentů, kteří řekli, že by byl sekretariát potřebný. Parlament evropský nepovažuje za potřebné mít tento sekretariát. Zkušenosti nám ukázaly, že sekretariát výboru LIBE v Evropském parlamentu je velmi profesionální, velmi kompetentní, velmi schopný a může převzít tuto úlohu za nulových nákladů. Ale zkušenosti nám také ukazují, že právníci z těch kompetentních výborů v národních výborech, takže mají stejné charakteristiky. Jsou také velmi eh, schopní a můžou zvládnout další práci za nulových nákladů. To je názor Evropského parlamentu. A pokračuji a reaguji na druhého německého kolegu. Ano, položit otázky písemně. Ano, opakuji, Evropský parlament s tím souhlasí a všechno, co zlepší informovanost, s tím souhlasíme. V tom není žádný problém. A nyní pohovořím obecně k jazykům. Použití jazyků. Už o tom hovořil také španělský parlament a irská delegace. Europol má jako pracovní jazyk angličtinu a Europol eh, nemůže vzít na svoje eh, břemena práci překladatele. Tak jak to můžeme vyřešit? Pokaždé, když se sejdeme zde, což bude jednou z těch dvou příležitostí, kdy se sejdeme a zde se zaručí všechny jazyky, včetně irštiny, protože irština je úředním jazykem. Budou tady zastoupeny všechny jazyky, zase za nulovou cenu, zdarma. Podle úsudku Evropského parlamentu, jak můžeme vyřešit eh, problém s jazyky v jiném členském státě. To je jednoduché. Eh, každý si zaplatí svoje tlumočení. Pokud to bude v Estonsku, pokud se ta schůze bude konat v Estonsku, tak eh, estonská vláda a estonský parlament se postará o tlumočení v Estonsku. A ostatní členské státy dostanou informace do svých mateřštin. Ale jakým způsobem? Buď si tam vezmou svoje vlastní tlumočníky, anebo se zaplatí vlastní tlumočníci. To jednoduché řešení, pohodlné a levné, protože nevíme, eh, kdo by zaplatil tlumočení. A další argumenty. Irsko. Eh, zástupce výboru pro právní záležitosti. Plně s vámi souhlasím, pokud jde o vymezení času. My si myslíme, že tři minuty není dostatek a to, že e, spolupředsedové jsou e, tolerantní, to už se ukázalo, tak mohou nechat Iry či Chorvaty, aby mluvili déle, prostě podle potřeby. Takže nemáme žádný problém s řečnickou dobou. Konsenzus. A zde musím hovořit trošku déle. Proč hovoříme o konsenzu? Protože dvě třetiny nebo jedna třetina by vlastně narušili tu samotnou parlamentní kontrolu. Dobře, včetně Spojeného království a včetně Dánska, tak to je 108. Evropský parlament to je vždycky 16. E, pokud tam nezahrneme Spojené království a doufejme, že to bude hodně dlouho, kdy budeme moci počítat se Spojeným královstvím, a to je můj osobní názor, a pokud e, nebudeme počítat eh, s Dánskem, a je zase můj osobní názor, prosím, doufám, že budeme počítat s Dánskem, vítej příteli, tak by to bylo tady 100 proti 16. Nemá cenu tady se snažit o většiny, když je to vlastně 100 vůči 16, protože kdo vydává legislativu, to není pouze Národní parlament, ale tady to byl Evropský parlament a Rada, kdo přišli s touto legislativou. A pokračuji. Jazyky, tak o tom už jsem hovořil. Odstavec 4.1. Strukturovaný mechanismus pro informace. Toto je velmi důležité. Ale toto je popsáno právě v tom článku 51. Prosím, přečtěte si podrobně tento článek. Ale pokud naši irští kolegové zjistí, že to tam není dobře definováno, eh, pokud je o ten eh, mechan, strukturovaný mechanismus pro výměnu informací v článku 51, tak my uvítáme návrh irských kolegů písemně, abychom tento návrh mohli posoudit. Nařízení znovu ho zrevidovat, tak to bude každé dva roky. To je věc běžná v tomto parlamentu hodnocení našich norem. My si myslíme, že by to bylo vhodné. Pokud budeme znovu posuzovat nařízení po dvou letech, tak to znamená z praktického hlediska a z kalendáře, že to posoudíme pouze po čtyřech schůzích. Máme čtyři schůze dvakrát ročně, no a potom posoudíme nařízení. Španělsko, moje milované Španělsko. Děkuji vám mnohokrát za to, že vítáte práci skupiny pro společnou parlamentní kontrolu. Vítám vás, eh, kolegy eh, ze španělského parlamentu. Co se týče jazyku, tak už jsem o tom hovořil a e, žádám vás o podporu stanoviska parlamentu evropského. E, Francie. E, Francie to není pouze symbol slova, ale rovněž diplomacie. Děkuji mnohokrát eh, Francii za to, že tak pozitivně eh, ohodnotila setkání v Bratislavě. A potom otázka sekretariátu. Já dávám Francii stejné vysvětlení jako těm eh, parlamentům, kteří přišli s návrhem k této záležitosti. Kypr, malá velká země. Kypr také děkuje za práci parlamentu a za vytvoření skupiny. Hovoří o článku 2.3. A tam je věc velmi důležitá. A e, to je důvod, proč minulý týden jsme měli velmi intenzivní diskuzi. A to otázka pozorovatelů. A toto e, povede vážený Mortene Petrsene, to povede eh, také k argumentaci Dánska. A hned vám dám slovo, vážený kolego. Nemůžeme se dívat eh, stejným způsobem nebo nemůže mít eh, stejné postavení členský stát či třetí země, protože členský stát na něj nahlížíme tak, že je právně zavázán k nařízení, ale třetí země, pokud bude Eh, vyzvána, třeba Kolumbie. Já jsem uvedl tento příklad. My máme dohodu o operativní spolupráci s Kolumbií. Kolumbie může přijet, pokud to tak rozhodne skupina pro společnou parlamentní kontrolu. Eh, bude-li to tedy skupina pro parlamentní kontrolu prostřednictvím svých spolupředsedů a tato skupina, tedy ta naše skupina, rozhodne o tom, že bude přizván třetí stát. A k datům. Ano, na to Kypr se dívá velmi pozitivně. Musíme eh, napojit eh, data našich eh, ročních schůzí, tedy v tom Národním parlamentu a v Evropském parlamentu. Ten Národní parlament bude mít to dočasné předsednictví a musíme to přizpůsobit kalendáři Europolu, protože tady se jedná o představení zásadních dokumentů. a závěry, když to porovnáme s kosakem. Ano, jednomyslnost je to též jako konsenzus. A v té naší metodě práci, kterou navrhujeme velmi tedy skromně, ale důrazně, protože chceme, aby ta práce v této skupině fungovala, tak základem je konsenzus. A 4, 5, 2 přidat kalendář. Ano, to úzce souvisí s tím, co jsem řekl. Musí to být eh, rozumný kalendář. A nyní Maďarsko. Transparentnost. Eh, transparentnost je eh, prostě nejdůležitější, protože transparentnost vede k důvěře v Europol, protože to se jedná o respekt a o nezasahování do jejich úkolů. Místo setkání. Abychom nyní hovořili o místu schůzí, tak si myslím, že to by bylo zbytečné, taková fantazie, protože tato skupina pro parlamentní kontrolu bude mít dva spolupředsedy. Eh, předseda předmětného výboru v Evropském parlamentu a eh, předseda dočasného předsednictví. Předseda Evropského parlamentu Eh, ten bude mít pod sebou 16 členů, ale ten členský stát, ten bude mít pod sebou 26-27 členů. Ale s tím nevidím žádný problém. A ještě než dám slovo Dánsku, myslím, že někdo chtěl eh, zareagovat. Takže z, Fran- eh, z Národního schromáždění máte slovo, abyste mohl zareagovat. Na Děkuji, já jsem z francouzského senátu, prosím. Já chci se vrátit k eh, té problematice sekretariátu. Vy jste v zásadě odpověděl Německu, že se potrhl, že sekretariát výboru Líbe tedy fungoval za nulové náklady pro čínské státy. To je skvělé, ale mohl byste upřesnit právě zda ty informace mohou být nějakým způsobem předávány na eh, adresu všech národních parlamentů prostřednictvím například jejich výboru pro evropské záležitosti, právní otázky ze strany sekretariátu eh, výboru Libe? Gracias. Děkuji. Eh, Zdá se, že sekretariát mi chce něco říci. a každopádně vám potom řeknu svůj názor. Bueno, a kolega, mire. Milý kolego, já jsem řekl, že v Evropském parlamentu v tom mají jasno. Zkušenost nám ukazuje, že eh, sekretariát výboru Libe je opravdu velmi kompetentní a schopný. A nyní budeme hovořit o španělském parlamentu. Cortes Generales. Já jsem měl tu eh, čest být poslancem i eh, senátorem a byl jsem eh, předsedou výboru. Profesionalita odborníků z Cortes Generales a z výboru pro vnitřní záležitosti nebo výboru pro Evropskou unii dokazuje, že mohou udělat tuto svoji práci za nulovou cenu. A já se mohu, myslím, pochlubit, že to určitě je stejné eh, ve Francii. Určitě je to velmi jednoduché. Kdo připravil tady toto zasedání tak dobrým způsobem? Tento sekretariát a sekretariát pana předsedy, sekretariát z Estonska a sekretariát Evropského parlamentu a tato schůze ji uspořádat, to byla věc komplikovaná a my tady nemáme e, žádný problém s fungováním této schůze. Tak nevím, jestli je to pro vás dostačující odpověď. Není nutné, abychom měli na to stejný názor. Máme čas se nad tím zamyslet do zítřka. Můžeme říci, souhlasíme s A, B a D. A s čím nesouhlasíme, to odložíme na příští schůzi. A pokud mi to dovolíte, nyní bych chtěl dát slovo kolegům z Dánska, aby představili svoje názory. Kdo si přeje vystoupit? Prosím, pane, máte slovo. Thank you very much. Děkuji moc krát. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, děkuji moc krát za pozvání a za příležitost představit vám dánský návrh. Dnes hovořím jménem celého výboru pro evropské záležitosti eh, dánského parlamentu. Dánský parlament by chtěl být plným členem JPSG. Dovolte mi představit naše argumenty. Za prvé, Eh, podle článku 88 odstavce 2 smlouvy o fungování Evropské unie a podle nařízení o Europolu článku 51 eh, chápeme situaci tak, že JPSG má sestávat z poslanců Evropského parlamentu a národních parlamentů eh, členských států Evropské unie. Proto, eh, jakožto parlament Evropského členského státu, eh, bychom se my, dánský parlament, měli plně zapojovat do práce JPSG po boku parlamentů ostatních členských států. Za druhé, dánský souhlas s operativní a strategickou spoluprací s Europolem je eh, exkluzivní eh, na rozdíl od eh, dohod Europolu s nečlenskými státy EU. Za třetí, rozhodnutí rady, které schvaluje dohodu mezi Dánskem a Europolem, obsahuje ustanovení, které konkrétně odkazuje na specifickou situaci Dánska, které je zároveň členským státem EU a šengenským státem. Eh, uvedu několik příkladů. Dánsko eh, podléhá jurisdikci Evropského soudního dvora v této oblasti. Dánsko významnou měrou přispívá do evropského rozpočtu pro Europol. Dánsko vysílá dánsky hovořící zaměstnance do Europolu, eh, kteří odpovídají na žádosti non-stop. Dánsko je část šengenského prostoru. Eh, za čtvrté eh, a o něco obecněji, meziparlamentní spolupráce v rámci EU eh, byla vždy upravována principem nediskriminace mezi parlamenty evropských členských států. Abych to ilustroval všechny parlamenty členských států EU jsou plnými členy e, SECG, navzdory tomu, že tři z jejich vlád neratifikovali e, smlouvu o fiskální stabilitě. Proto je tu jasný precedens, proto aby parlamenty všech členských států byly zahrnuty do meziparlamentních konferencí, které vznikají v Evropské unii, a to navzdory individuálním ustanovením. A za páté a za poslední je fakt, že dánská vláda a dánská národní policie jsou integrovanou součástí spolupráce v rámci e, EULOPORu. Se vším, co z toho plyne pro výměnu informací a spolupráci, spolupráci tajných veřejných služeb. Proto, vážení kolegové, i dánský parlament si přeje být plným členem JPSG, e aby měl ekvivalentní právo na vykonávání dohledu tak jako eh, Evropský parlament a ostatní národní parlamenty. Je to otázka zajištění legitimity a odpovědnosti Europolu i v Dánsku a v duchu dobré spolupráce doufám, že podpoříte naše přání. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji vám, milý kolego. Já mám tady seznám devíti řečníků. Vy všichni se budete moci vyjádřit, ale chtěl bych úvodem říci pouze několik slov. Dánsko je a bylo vynikajícím spojencem pro Europol. Ale v Dánsku se hlasovalo v referendu o tom, zdali bude Dánsko v Europolu ano či ne. Ne, vyhrálo těsně. Evropský parlament, jakožto spoluzákonodárce, rada a komise, protože přišli s tímto návrhem, aby se tato otázka vyřešila, Europolu a Dánska a Dánska v Europolu, tak my jsme eh, tlačili, nedokážete si představit jak, na vytvoření legislativy. My jsme prohlásili Dánsko třetí, třetím státem, i když třetím státem není. A potom jsme podepsali s třetím státem dohodu o operativní spolupráci, tak aby chom měli řešení v oblasti spolupráci a v oblasti všeho, o čem hovořil eh, pan dánský poslanec, tedy rozpočet, soudní dvůr, jazyk, Schengen, spolupráce v oblasti policie, spravodajských eh, služeb a tak dále. To je zatím vše z mé strany. Nyní musíme vyřešit, nebo ne, dánskou otázku v této skupině pro společnou parlamentní kontrolu a toho se držíme. A v tomto smyslu jako první žádá o slovo pan Hamber ze Švédska. Prosím, máte slovo. Kde jste? Děkuji vám eh, moc krát eh, vzhledem eh, k tomu, že je řeč o Dánsku. Chtěl bych poděkovat za všechny dobré příspěvky, které dnes zazněly a za veškerou práci, kterou odvádí Evropský parlament a národní parlamenty. Myslím si, že eh, aby tato skupina mohla fungovat plně, eh, tak by to neměl být pouze Europol jakožto instituce, na kterou by mělo být dohlíženo, ale i národní, aby i poslanci národních parlamentů mohli přinášet zkušenosti ze spolupráce eh, do svých zemích. Eh, to je konec konců eh, účelem eh, Europolu výměna informací a bez dobrých informací není možná policejní práce. A k těm hlediskům, k těm názorům, které tu zazněly. Za švédskou stranu se domnívám, že Německo předložilo velice propracovaný návrh v tom, že ta, ta troj, ten návrh na trojku má naši podporu to, eh, a eh, domníváme se, že je to chytrý návrh, který také řeší poměrně elegantně eh, otázku sekretariátu, protože je možné takto slučovat zdroje. Podskupiny podobně jako v Evropském parlamentu bychom také podpořili otázka ní, co by dělali jaké eh, podskupiny by to měly být, eh, kdo eh, je vybere a bude existovat nějaký limit, nějaké vymezení. Potom jazyková otázka, ta si myslíme, že je chytře pojednána tím dřívějším původním návrhem. A pokud jde o otázku rozhodování, domníváme se, že konsenzus je rozumný až do doby, kdy bude ta spolupráce vyhodnocena, pak se můžeme k této otázce vrátit. Pokud jde o řečnický čas, který jsem už skoro překročil, tak si myslím, že je potřeba být natolik flexibilní, abychom se nezasekli na jednom konkrétním papíru nebo dokumentu. Je tady potřeba být flexibilní, protože hrozí, že někdo bude hovořit velice dlouho a druhý potom se na řadu vůbec nedostane, takže nějaké omezení potřeba je. Děkuji vám eh, za vaše tak eh, rozumné připomínky. A nyní pan eh, Bisset z francouzského senátu. No? Já už jsem se vyjádřil, pane předsedo. Takže já bych raději dal slovo kolegyni. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji vám za velmi konstruktivní diskuze. Eh, konec konců to, tak tomu bylo i v minulosti, takový duch spolupráce ve věci Europolu. Já eh, si vzpomínám, že francouzští poslanci již dlouho chápají význam parlamentního dohledu nad Europolem, myslím, že už od 20. prosince 2013, kdy um, naše národní schromáždění přijalo usnesení, které potralo význam národních parlamentů uh, při ochraně uh, uh, údajů um, zpracovávaných Europolem. A samozřejmě, že se teď podařilo najít kompromis, to my vnímáme pozitivně. Na základě toho Národní parlament a Evropský parlament pracují společně na základě eh, určité eh, parity rovné role. A ta společná skupina eh, by měla disponovat pragmatickým jednacím řádem, protože tady není jenom o výměnu informací, o nějakých osvědčených postupech, ale skutečně o analýzu, o dohled nad Europolem, abychom zjistili, a kontrolovali, jestli jeho praktiky umožňují optimální spolupráci mezi členskými státy. A je se mi jako důležité, abychom se také bavili o tom, jak přijímáme rozhodnutí. Pravidla konsenzu může eh, pak přispět k určitému eh, jakému si imobilismu tohoto orgánu, k nedostatečné pružnosti. Proto bychom měli mít eh, pravidla, která umožní, aby práce naš této skupiny eh, měla určitou kontinuitu, bychom měli mít sekretariát, kde bude možná tedy, kde budou zaměstnanci té trojky, abychom za, zajistili dobré logistické fungování. Dále určitá omezená skupina pro organizaci, eh, podobně jako u Kozaku. A také je důležité, aby členové této skupiny mohli klást dotazy k ústnímu zodpovězení, případně i písemné dotazy. Měli bychom mít tuto možnost pokládat e, ústní otázky těm příslušným operačním pracovníkům Europolu, abychom měli odpovědi z první ruky a um, také možnost diskuzí uh, v omezených uh, formátech, když se bude jednat o určité citlivé otázky. Eh, ano, paní, souhlasíme eh, s tím, že eh, musíme ještě hlouběji hovořit o tom, o čem hovoříte, tedy rozhodování a konsenzus. S tím nemáme žádný problém, co se týče těch ústních otázek a písemných. A nyní paní eh, Zipel eh, je zde je eh, mluvčí socialistů, vynikající. Dá, dáváme vám slovo. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Eh, já jsem nežádala oficiálně o slovo, ale když jsem poslouchala eh, kolegu z Dánska a jeho požadavek na plné členství v této skupině, tak jsem spontánně zareagovala a myslím, že jste to velice jasně slyšeli. Moje spontánní reakce byla ne. A proč? Eh, ráda bych to trošku vysvětlila. Vy už jste zmínil referendum, eh, které v Dánsku proběhlo. Referendum, které rozhodlo o tom, že Dánsko nebude součástí mimo jiné Europolu. V tomto parlamentu proběhla dlouhá debata. Eh, ano, máme referendum a jeho výsledek je třeba brát vážně. Na druhou stranu eh, chtěli jsme ukázat ochotu eh, pokračovat s určitou formou spolupráce a proto jsme zorganizovali něco, a někteří kolegové o tom stále ještě nejsou úplně přesvědčeni, jakožto o ideálním řešení. Zorganizovali jsme způsob, jak by Dánsko navzdory referendu nevypadlo úplně ze spolupráce, ale aby mělo režim podobný režimu třetích zemí. E, to je v pořádku, ale e, upřímně řečeno, e, opravdu je tento výsledek k žádosti o plné členství. Ne, protože máme-li to vzít vážně, tak to bude muset mít následky. Mě to mrzí, ale vy jste hlasovali eh, pro ne, nechceme být součástí Europolu. Takže pokud vám teď začneme dávat stejná práva jako všem ostatním členským státům, tak ano, máte pravdu, členské státy by měly mít stejná práva a stejný přístup ke všem organizacím, ale vy jste měli referendum, řekli jste ne. A pokud eh, to chcete teď nějak oklamat a udělat z Dánska eh, řádného člena ve všem, tak eh, jaká je potom hodnota toho referenda? Takže to je ten problém. A proto, abychom nevyslali špatný signál také dalším, a abychom připomněli členským státům, parlamentům i občanům, že když hlasují, ať už o čemkoliv, tak musí vědět, že každý hlas se počítá a že z toho plynou výsledky. A z tohoto pohledu mě to opravdu mrzí, ale můj osobní názor je, že přesně z těchto důvodů Dánsko nemůže mít v této skupině stejná práva jako ostatní zatím, jako těch ostatních zatím 27 členských států. Eh, děkuji. Jako vždy vy hovoříte velmi jasně. A nyní pan eh, Lanet eh, z estonského parlamentu. Děkuji. Pane předsedo, nebo spíš předsedové, myslím, že není nikdo v tomto sále, i kdo by neměl zájem na evropské bezpečnosti, ať už je člen mm, poslanec Národního parlamentu nebo evropský poslanec. Naše společná pracovní skupina bude mít velice důležitou roli. Budeme schopni zvýšit legitimitu a činnost Europolu. Jak jste řekl, pane Diaz Temera. A skutečně je to velice důležité máme mít úspěch této činnosti, měli bychom mít um, rozhodovací proces, který je rychlý a učený. Jak řekla Trojka, mělo by to být založené na koncenzu. Neměli bychom využít analogie Kosaku či Rady ministrů? Já myslím, že bychom eh, se nad tím měli opravdu zamyslet, bylo to navrženo mnoha členskými státy, takže buďme flexibilní. Gracias, señor. Děkuji vám, pane Lenete. A nyní pan Popov z Bulharska. Thank you very much, but, uh... Děkuji vám mnohokrát. Já už jsem uh, stáhl svůj dotaz, protože jsem si už vyslechl odpověď. Děkuji. Děkujeme vám, pane Popové. Z italského senátu pan Krimi, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám za odvedenou práci a za ten text, který jste nám laskavě předložili. Italský senát je přesvědčen o tom, jak důležitá je práce skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Eh, tak aby také Europol dostal větší podporu. My souhlasíme eh, s názorem hodně národních parlamentů. My si myslíme, že skupina by měla začít pracovat co nejdříve. A měli bychom dospět eh, k řešení a k dohodě o nařízení, tak aby tato skupina JPSG mohla začít okamžitě pracovat. K jazykům Myslíme si, že bychom měli eh, zajistit eh, neustálou výměnu informací a proto bychom se neměli omezit pouze na ty úřední jazyky, jako je angličtina a francouzština. No, protože eh, některé delegace budou moci mít tlumočení do svých jazyků, ale budou to muset zaplatit. K sekretariátu. My si myslíme, že ano, že by bylo eh, vhodné dospět eh, k dohodě, eh, pokud jde o pozměňovací návrh z pera spolkového sněmu, protože tam se hovořilo o té možnosti předsednické trojky. Toto rozhodnutí bychom měli posoudit, protože by to mohlo být podporou pro skupinu JPSG, která by mohla být eh, zároveň sekretariátem této trojky. A tak, aby tam existovala eh, podpora personálu Evropské unie, čímž by se ušetřily náklady, protože by to eh, šlo na náklady předsednictví trojky. A dělali by to lidé, kteří už v parlamentu jsou, v Evropském parlamentu. K ostatním otázkám. Ty otázky, které eh, se parlament, eh, ty delegace rozhodly podpořit, i když nejsou klíčové, ale mohou lépe definovat nařízení a my s tím souhlasíme. Konkrétně mám na mysli eh, ty pozměňovací návrhy, které se Evropský parlament rozhodl podpořit. Děkuji vám mnohokrát, pane Krimi. Já jsem si velmi pozorně vyslechl eh, to, co jste říkal o financování sekretariátu. Pošlete nám k tomu, prosím, malý text, tak abychom to mohli zítra posoudit. Děkuji. A nyní má slovo pan Talbitě z Finska. Kýtos, arvoisa puheenjohtaja. Hyvä. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, sešli jsme se tu všichni proto, že společně jsme silnější než eh, každý členský stát sám za sebe. Naším společným cílem je fungující eh, dohledový mechanismus eh, nad Europolem. protože to je záležitost nesmírně potřebná, jak už na to poukázal předseda a další. Ve Finsku eh, jsme hledali eh, odpovědi na pět otázek, které eh, tu byly položeny. Chceme spolupracovat efektivně, účinně a chceme, aby ta spolupráce byla smysluplná. Pokud jde o roli Dánska, Finsko se k tomu staví velice pragmaticky. Máme nějaký parlamentní orgán a Dánsko je členským státem Evropské unie. Přestože má zvláštní režim, eh, ex- exkluzivní režim pro Europol, jak na to poukázal pan předseda, jeho eh, smlouva je jiná než eh, dohody Europolu s třetími zeměmi. Z praktického hlediska by ale nedávalo smysl mít zvláštní třetí kategorii pro Dánsko a nikoho jiného. Finsko eh, proto eh, podporuje, aby se Dánsko mohlo účastnit této dohledové skupiny. aby mohlo být členem eh, JPSG. Děkuji moc krát všem za jejich práci a doufám, že se zítra na všem dohodneme. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaše slova, eh, paní Talvitě. Eh, tady se ukázalo, že Finsko zcela podporuje, aby Dánsko bylo členem. A nyní pan eh, Matic ze, Sloven- ze Slovinska. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. Slovinská delegace se domnívá, že při diskuzi o návrhu jednacího řádu bychom měli mít za cíl eh, sjednotit se na minimálním konsenzu a vytvořit takový jednací řád, který by mohl být doplněn, až proběhne vyhodnocení naší práce. Bez pochyby je důležité, abychom vykonávali dohled nad Europolem a prestiž jednotlivých zemí nebo jednotlivých politiků by tomuto vývoji neměla bránit. Proto doufáme, že až vyřešíme otevřené otázky, budeme moci postupovat co nejpragmatičtěji. Bez jednacího řádu eh, nemůžeme eh, parlamentní dohled vykonávat a proto doufám, že zítra schválíme eh, jednací řád. Slovinská delegace eh, se, kloní příznivě, eh, se klonila příznivě už k návrhu jednacího řádu, k tomu původnímu a s většinou pozměňovacích návrhů nemáme žádný problém. A pět otázek je stále ještě nedořešených. Pokud jde o předsednictví a kontinuitu v podobě trojky, tak s tím souhlasíme. Pokud jde o rozhodování konsenzem, tak se domníváme, že to je ta eh, nejlepší eh, možnost. Ale abychom se vyhnuli nějakému zablokování, eh, měli bychom také diskutovat o možnosti, aby po vyčerpání možností konsenzu se mohlo rozhodovat 80% většinou nebo čtyřpětinovou většinou. Pokud jde o jazykový režim, domníváme se, že ten systém by měl být co nejjednodušší s co nejmenší finanční a technickou zátěží. Doufáme, že budeme moci uchovat eh, ten model, eh, jak ho známe z dalších meziparlamentních fór. Pokud jde o sekretariát, Stavíme se k tomuto návrhu příznivě, pokud by sekretariát fungoval jako kontaktní místo a pokud by z toho neplynula další finanční zátěž pro členské státy. A pokud jde o podskupiny, tak tato otázka nám není úplně jasná. To, co se tím myslí. Znamenalo by to, že by se ty podskupiny scházely odděleně, nebo by se scházeli v rámci uh, zasedání celé skupiny během jejich řádných zasedání. No tady bychom rádi ještě vysvětlení. A ještě jednou bych chtěl vyzvat všechny, abychom se dobrali ke konsenzu, aby mohl být jednací řád zítra přijat. Samozřejmě při vědomí eh, toho, že bude jednací řád dále doplňován v průběhu času. Děkuji vám také za vaše tak pozitivní stanovisko. Děkujeme vám Slovinsko, pane Matiči. A nyní pan Hapel z Polska. Děkuji bardzo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, začal tím, že eh, ten pozměňovací návrh té trojice se zdá být velmi racionální zajišťuje kontinuitu, takže se těší plné podpoře polského parlamentu. Druhá otázka je sekretariát. Na jednu stranu máme situaci, kdy máme sekretariáty v každém členském státu, a vždycky eh, budou fungovat pro národní parlament a otázkou je, jestli můžeme najít nějaký systém, nějaké uspořádání, kde bychom měli autonomní sekretariát, kde bychom našli pro něj finance, nějak bychom ho strukturovali. Protože to, myslím, je otázka, pro kterou zatím odpověď nemá, na kterou zatím odpověď nemáme. Další otázkou by byl tedy um, proces rozhodování mít konsenzus jako princip je něco, co funguje poměrně dobře v rámci kozaku, takže to by asi bylo nejlepší řešení z těch dostupných variant, protože každá země, která aktivně účastnila rozhodování, by tak měla svá práva, ale bylo by snažší dospět k rozhodnutím. A poslední otázka je načasování. Já vím, že když se eh, eh, dává lidem řečnický čas, tak by to mělo být tak, aby všich, se na všechny dostalo, aby všichni měli možnost vzít si slovo. Takže zástupce každého členského státu by měl mít možnost se vyjádřit, to by tam mělo být nějak zakotveno a jak je ten čas pak rozdělen, to už by mělo být v rukou předsedy. Děkuji. Děkuji vám také, pane Ravo. A nyní má slovo pan Pistorius z německého Bundestagu předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl učinit dvě předběžné poznámky. Europol, jako všechny bezpečnostní instituce, žije eh, pro, ze dvou věcí. Za prvé potřebuje eh, důvěru a za druhé účinnou parlamentní kontrolu. Obojí musí jít eh, ruku v ruce a tím, co tady předkládáme, si myslím, že tyto dvě otázky zodpovídáme. K důvěře patří semknutost spolupracovníků. Patří k tomu jasný zá závazek společnému úkolu, eh, který má Europol plnit. A tady bych chtěl předeslat, eh, že Zcela sdílím názor kolegyně Zipl z Evropského parlamentu. I já bych byl rád, kdyby Dánsko bylo plným členem, ale samozřejmě to jde pouze za určitých předpokladů. Nemůže být plným členem, pokud se plně nezaváže ke spolupráci, pak nemůže fungovat ani e, v kontrolním výboru. To zkrátka e, je jaksi v rozporu. E, to je protimluv. Dobrovolná spolupráce je dobrá, ale v takovém případě může být konečným prostředkem status pozorovatele. Dále eh, trojka, předsednická trojka, s tím v Bundestagu zcela souhlasíme. Považujeme to za dobrý způsob, jak zachovat eh, obsahovou kontinuitu, tedy na úrovni eh, obsahu práce. To si myslím, že na to bychom měli klást velký důraz. A za druhé, podskupiny, u podskupin jde v podstatě o to, že mají usnadňovat práci. A samozřejmě chceme zabránit nárůstu nákladů. Jde tady o to, aby ty podskupiny mohly zasedat paralelně eh, na okraji eh, toho řádného zasedání eh, a samozřejmě eh, nemusí se ani po každé scházet, můžou fungovat elektronicky, aby se připravovali a připravovali výsledky. Pokud jde o konferenční sekretariát, tak ten je nepostradatelný. Takovýto sekretariát potřebujeme. Myslíme se, že se to dá organizovat nákladově neutrálně a bylo by to velmi v zájmu zástupců národních parlamentů, aby existoval takovýto konferenční sekretariát, to by vedlo k dobrým výsledkům. A k tomu také e, dodám, že by to bylo ulehčení práce sekretariátu Evropského parlamentu, který si myslím, že netrpí zrovna nedostatkem práce. A e, nakonec e, právo klást písemné otázky si myslím, že je přiměřené, podporuji ho a Eh, vidím, že to tady nachází značnou odezvu a souhlas. Eh, v takovém případě eh, by měl vlastní sekretariát také smysl, protože jinak by se ta práce dala těžko nějak rozumně zorganizovat. A potom revizní doložka, tak všichni to známe z, z vlastních parlamentů, že není nic hezčího, než debatovat o vlastním jednacím řádu. Nicméně tady je potřeba Eh, připustit určitou kritiku eh, toho jednacího řádu a připustit, že je potřeba ho počase zlepšit, přepracovat podle toho, co fungovalo nebo nefungovalo a to povede k lepším výsledkům. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Pistoriusi. Já zareaguji na vaše e, připomínky až se pokusím eh, to zjednodušit, ale <laughs> to je věc eh, nemožná. Vynasnažím se to zjednodušit, ty moje odpovědi. A nyní pan Metsu eh, z Belgie. I thank you, Mr. Chair, dear colleagues on behalf of... Děkuji. Děkuji vám jménem belgické delegace bych si dovolil jen tři stručné připomínky. Ne, pokud jde o kandidaturu dánských kolegů, jak tento dopis byl probírán na výboru pro vnitřní otázky 26. září. Výbor se rozhodl, že schvaluje žádost Dánska být um, eh, trvalým plným členem této dohledové skupiny, takže se mohou eh, opřít o naší podporu, to je jednak. Za druhé, jazykový režim, plně podporujeme to, co řekl právě pan Dias Demera v těch jazycích, takže k tomu mohu eh, být velmi stručný. A za další hlasování na základě konsenzu, pozměňovací návrh německých kolegů. Chybí nám tam dvě slova eh, eh, v zásadě, že tedy to bude na základě konsenzu my nevíme, proč zmizela tato slova eh, o tom, že to tak bude principiálně. Jinak eh, samozřejmě se těšíme na další spolupráci mezi členskými, všemi členskými státy a Europolem. Děkuji vám, pane Mecu. A také jsme si zaznamenali e, vaše pozitivní stanovisko, pokud jde o Dánsko. A nyní pan Paraskovopoulus eh, z řeckého parlamentu, prosím. Eh, Děkuji vám velmi eh, srdečně za to, že jste uspořádali toto eh, zasedání. Mnozí se eh, zúčastnili přípravy v Evropském parlamentu, ale také děkujeme Estonsku jako předsednické zemi a eh, děkuji také těm, kteří předložili velmi zajímavé pozměňovací návrhy. My na tyto návrhy nahlížíme pozitivně, ale já bych si dovolil pohovořit o nejdůležitějších bodech těchto návrhů. Já samozřejmě nemohu se zmínit o všech bodech, ale je důležité, aby byla zaručena efektivita našich diskuzí. Na jedné straně se musíme podívat i na praktické věci, protože my e, vidíme podle naší zkušenosti, že ty praktické možnosti jsou někdy omezeny. Pokud je o Dánsko, možná bychom mohli nalézt nějaký e, kompromis, e, třeba Kypr, Eh, přišel s návrhem. Máme tři kategorie, plný, pravoplatný člen s právem eh, hlasovat, eh, potom člen, který se zúčastní plně zasedání, ale nemůže hlasovat, tam by zapadalo Dánsko a potom máme tu třetí skupinu pozorovatelů. Pokud jde o návrhy k organizaci, tak jak to předložilo Německo, Eh, tam si myslím, že stanovení té trojky, to by bylo určitě dobré, protože na jiných eh, fórech to fungovalo a s pomocí této trojky můžeme zaručit trojku. Kromě toho si myslím, že je eh, zcela správné mít podskupiny. Tyto podskupiny musí pracovat souběžně s plénem, Ale já si myslím, že podskupiny eh, můžou připravit práci, o kterých se potom bude jednat na plénu. Potom otázka řečnické doby. Já si myslím, že by to by mělo být eh, přenecháno předsednictví. Je zcela správné, že ve většině případů tři minuty je velmi těsné, ale zase Eh, v jiných eh, eh, případech řečníci překročí tuto řečnickou dobu, ale s tím by se mohlo nějak počítat. Co se týče rozhodování, moje země má za to, že bychom měli mít nějaké kompromisní řešení. Já si myslím, že tato rozhodnutí by měla být přijata prostřednictvím konsenzu, ale já si myslím, že bychom neměli e, předem e, klást povinnost, aby byla většina rozhodující. Já si myslím, že musíme dospět k nějakému rozhodnutí o samotném postupu, protože budeme-li vždy eh, volat po koncenzu, tak to může být i někdy neprůchodné. A potom k jazykům, o tom už se tady eh, eh, hovořilo a to už je vše, protože nemáme dostatek času. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Florea z rumunské dolní sněmovny. Děkuji, vážení kolegové. Je mi ctí tu s vámi být. Já budu hovořit ve své mateřštině. Já jsem eh, pozorně přečetla všechny pozměňovací návrhy a ráda bych eh, k tomu přinesla pár upřesnění. My, my si myslíme, že ta trojka je zajímavým návrhem, který stojí za to vzít potaz, aby se zajistila kontinuita předsednictví. A když už tu je myšlenka trojky, tak eh, pak samozřejmě sekretariát by měl být je zajištěn parlamenty členských států v té trojce na základě rotačního principu. A pokud jde o podskupiny, souhlasíme ovšem za podmínky, že bude zastoupen každý národní parlament v každé podskupině. Pokud jde o pracovní proces každé takové skupiny, tak ten by měl umožnit, aby zasedání těchto podskupin se konaly před zasedáním pléna. Aby jejich závěry pak byly předloženy na plénu v zájmu dobrého fungování eh, celého výboru. A Eh, jinak pokud jde o rozhodovací proces, tak se držíme bratislavského prohlášení, kdy se eh, tedy eh, ze zásady vychází z rozhodování na základě konsenzu. A mm, musíme vymyslet takový systém, který bude uplatnitelný, protože uvědomme si, že nás je kolik přes 130, když každý z nás bude mít měsíčně jeden návrh, tak to úplně paralizuje Europol a to si nepřejeme. Děkuji. Gracias a usted, señora. Děkuji vám. Musím vám říci, že eh, čas na tlumočení je omezen, tedy dnes a i eh, jiná odpoledne. Dnes eh, hovoří, nehovoříme o politicích, ale o profesionálech, kteří mají svou pracovní dobu. Proto vám navrhuji následující, aby ještě vystoupilo se dvakrát eh, pan Matouška z, Litva, z Litvy a pan Šustr eh, z Bundestagu. A zítra budeme pokračovat s panem Georgalesem z Kypru a pan Solej. Souhlasíte? Ano, tak nejdříve by vystoupili nebo nakonec by vystoupili tito dva řečníci a zítra budeme pokračovat podle programu. Eh, děkujeme vám za pochopení. Nyní pan Sabatauskas eh, z Litvy. Děkuji Libe komitetu ir Estios. Děkuji moc krát, eh, pane předsedo, děkuji výboru Libe a estonskému předsednictví za zorganizování této debaty eh, o velice důležitém tématu a eh, já jsem rád, že tolik eh, poslanců parlamentu vyjádřilo svůj názor na jednací řád JPSG. Ukazuje to, že všichni bychom rádi přispěli k vyšší bezpečnosti našich občanů a k řešení hrozeb, před kterými stojíme revizní doložka, eh, která stanoví, že jednací řád bude zrevidován za dva roky, tak eh, pokud jde o ní, tak eh, Litva oficiálně nepředložila své komentáře, ale debatovali jsme o jednacím řádu a podporujeme ty země Irsko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, a další, které podali pozměňovací návrhy ohledně jazykového režimu. Pan Diaz Demera zmínil, že pokud by se všechny dokumenty měly překládat do všech úředních jazyků, tak by to byla obrovská zátěž, to je pravda, ale myslím si, že tlumočení užitečné je, protože nám umožní všem eh, lépe vést diskuzi, lépe analyzovat eh, veškeré jemné detaily, které jsou nesmírně důležité. A všichni víme, že ďábel je v detailu, a proto bych navrhl, abychom proskoumali všechny možnosti, jak zajistit tlumočení do všech eh, úředních jazyků. protože by to mohla být nutná podmínka našeho úspěchu. Národní parlamenty a Evropský parlament musí spolupracovat a přeji nám všem hodně zdaru. Děkuji vám, pane kolego. A jak jsme řekli, nyní má slovo pan Šustr z Bundestagu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem eh, eh, velmi rád, že zde mohu eh, pohovořit o návrhech Bundestagu. Já bych nyní chtěl pohovořit o trojce, o písemných návrzích a o jazykovém režimu, protože vidím, že většina to takto vidí a vidím, že to je všeobecný konsenzus. Ale chtěl bych nyní pohovořit o té otázce podskupin a o sekretariátu. Já si myslím, že Europol z německého pohledu eh, musí mít eh, ofenzivní přístup, eh, pokud je o ohrožení Evropy. A to znamená, že se budou muset rozšířit pravomoce. A kdo toto chce politicky, tak musí zaručit souběžně parlamentní kontrolu, protože Eh, parlamentní kontrola je eh, nejvýznamnější, má největší váhu v takovéto demokracii a my jsme v rámci tohoto grémia a musíme mít dostatečné sebevědomí, aby ty věci, které dnes už jsou v jednacím řádu, eh, které tam patří, tak abychom to mm, neodstranili, ale nesmí to zase vést dalším nákladům. Pokud jde o to, že se eh, dvakrát za rok sejdeme v rámci tohoto grémia, eh, já si myslím, že parlamentní kontrola se takto nezajistí. To by bylo komplikované. My si myslíme eh, tady dvě dva milníky, třeba údaje, ochrana údajů nebo terorismus. A bylo by dobré mít třeba nějakou síť, Eh, nějakou eh, podskupinu, eh, kde by byly členové tohoto grémia a z jednotlivých států a na základě různorodosti, kterou všichni máme na našich pracovních místech, ale že bychom se sešli vícekrát na um, této úrovni, protože sejdeme-li se pouze dvakrát za rok, tak to nebude stačit. Proto my opravdu voláme potom, aby byly tyto podskupiny. Sekretariát. Já jsem přesvědčen, že výbor Libe to dnes zvládne a i ve střednědobém horizontu, ale rovněž jsem přesvědčen, že toto grémium na základě tohoto eh, ustavujícího jednání bude prvním krokem ve dlouhé cestě. A jedná se o hodně práce, o písemné odpovědi. A myslím si, že na začátku bychom to neměli hned omezovat. To, co řekla rumunská kolegyně, to je také velmi zajímavé, pokud jde o ty náklady, protože tři národní parlamenty, trojky, by mohli sami financovat eh, svoje spolupracovníky pouze během 18 měsíců. Ať už jsou ve svém hlavním městě, nebo ať už pracují v Bruselu, nebo ať se posílají pouze e-maily. Na to se musíme zaměřit. Ta flexibilita je tady potřeba. Ale je mm, otázka toho společného sekretariátu, tak ta potřeba je už dnes jasná argument. Já jsem členem grémia pro národní kontrolu a já jsem přesvědčen, že získáme eh, tolik zkušeností, že dochází k různým revolucím. A už dnes bychom si toto mělo, měli uvědomit. A to, co se nyní e, diskutuje, to prostě je fakt a neměli bychom to nechat stranou. Eh, děkuji vám, pane Šustre. A nyní dávám slovo panu Jargalasovi z Kypru. Děkuji. Omlouváme se tlumočníkům za to, že tady ještě chvíli zdržíme. Eh, chtěl bych vyjasnění, které se netýká pozměňovacích návrhů, které máme před sebou, ale něčeho jiného všichni souhlasíme, že abychom měli eh, efektivní parlamentní dohled a eh, účast, tak bychom měli mít nějaké zastoupení v řídící radě Europolu. V článku 51 se s tím počítá, že jeden z našich zástupců by tam byl. A jakožto zástupce parlamentu eh, Kypru se domnívám, že Toto jmenování bychom měli učinit bez ohledu na to, jestli bude dohoda v jednacím řádu. Můžete prosím vyjasnit dva, dva body. Za prvé, souhlasíte s tímto postojem, že bychom měli definovat našeho zástupce nezávisle eh, na tom, jestli máme nějaké jiné eh, řešení nebo ne. A za druhé, dohodli jste se o, o postup jmenování našeho zástupce do řící rady Europolu. Děkuji, já se pokusím uh, to velmi rychle schrnout, abyste věděli, co vás zítra čeká. Zítra budeme pokračovat v naší diskuzi. A chtěl bych eh, požádat eh, sekretariát výboru LIBE, aby nám představili Eh, schrnutí názorů, které jsme si dnes odpoledne tady vyslechli, pokud jde o těch pět skupin otázek, na které máme odlišné názory. A nyní bych vám chtěl říci toto. V současnosti je Dánsko pozorovatelem ve správní radě Europolu bez hlasovacího práva. A další informace. Máme tady zástupce právní služby a ti jsou také velmi schopní. A my jim každý den dáváme plno práce, náš výbor. A my minulý týden jsme je požádali o právní stanovisko k Dánsku. Ty informace se musí ještě prohloubit, ale co nám bylo řečeno, a pokusím se vám to říct, je to zatím prozatímní stanovisko. A téměř cituji. Ta otázka není v legislativě zakotvená, není to stanoveno ani ve smlouvách, ani v evropském nařízení. Existuje povinnost pro všechny aktéry, aby vystupovali v dobré víře jistě v souladu se smlouvami a v souladu s tím, co je v článku 88, ale neexistují specifická pravidla pro to, zdali Dánsko by se mělo účastnit či ne. A to je to, co nám zjednodušeně řekla právní služba parlamentu. Eh, děkujeme, děkujeme vám mnohokrát a eh, děkujeme Pan předseda laskavě děkuje tlumočníkům a říká, že jsou nejlepší na světě. A prosím další věc. Věc, eh, kterou jste si neuvědomili. Jedna věc je tlumočit a druhá věc je překládat. Tlumočit je tady to, co dnes slyšíte. A překládat to je psát, tedy písemný překlad. To znamená překládat jsou písemné překlady, protože dnes jsme jasně eh, tyto dvě věci nerozlišili. Srdečně vám děkuji a končím dnešní hlasování a budeme pokračovat zítra. A ještě jedna maličkost. A ještě než skončím, nyní vás zvu, a to je věc příjemná, máme recepci od 19 hodin v Jehudy Menuhin v tomto sále, to je v prvním patře této budovy.